Vážení kolegové, budeme eh, teď hned začínat, protože máme nabitý program. Takže prosím pěkně, posaďte se a já začnu. Eh, schválení programu. Máme tady celou řadu změn, vidíte to před sebou a eh, doufám, že budete spokojeni s těmi změnami, které jsme udělali. Změny jsou následující k návrhu bod 12 výměna názoru s Francem Timmermansem eh, byla odložena na zasedání Libe 22. března 17.30. Eh, byl přidán bod 13, což je prezentace komise týkající se návrhu pro rozhodnutí rady týkající se aplikace ustanovení šengenského AKI. A to bude skutečně jenom půl hodinky, není to nic neobvyklého. Budeme mít tedy ještě setkání odpoledne. s pravodajem je pan Melo, nemáte-li námitky, považuji tento návrh za schválen. Takže, kolegové, jazykový profil. Bohužel nemáme tlumočení do chorvačtiny a galštiny. A máme tady také Eh, doporučení koordinátoru podle pravidla 205. Máme také jmenované zpravodaje. Pan Chris Beck byl zvolen jako nový koordinátor za ALDE. Blahopřejí. Eh, pan Lenars EPP byl nominován na zprávu týkající se šengenského informačního systému. Pan Coelho z EPP <clears throat> bude mít zprávu o SIS, pan Coelho e, bude dělat dvě zprávy o SIS, paní Griesbeck z ALDE byla nominována na zprávu týkající se zájemného uznávání e, konfiskace. Pan Ernst byl jmenován pro zprávu týkající se návrhu e, nařízení Evropského parlamentu a rady týkající se ochrany jednotlivců s ohledem na osobní údaje, pan Loristin, návrh nařízení Evropského parlamentu a rady týkající soukromého života a ochrany osobních údajů, pan Melos EPP, byl jmenován pro zpracování zprávy návrhu rozhodnutí rady týkající se používání ustanovení šengenského AKY v SIS v Chorvatsku. A potom stanovisko. Pan Ježek z ALD byl jmenován zpravodajem pro stanovisko týkající se rozpočtu 2018 a pozměňující rozpočet 2017. Souhlasí výbor s těmito doporučeními? A teď se dostáváme k bodu 3, to jsou akta přenesené pravomoce a implementační akta, to je zpráva týkající se používání a delegací eh, v souvislosti s nařízením 98-2013 týkající se explozivních prekurzorů. 1. prosince 2017 jsme museli <clears throat> reagovat, ale parlament nechtěl rozšířit eh, kompetence. Eh, podle článku 18.1 nařízení komise bude předkládat zprávu Evropskému parlamentu a radě 2. Eh, září 2017 týkající se zkoumání ustanovení příslušného nařízení v souvislosti s vizibilitou a budou tady návrhy legislativních změn, které posílí eh, systém harmonizace. Je třeba pokryjí také profesionální uživatele prekurzorů, které jsou v příloze 2. A potom ještě článek 14.2 žádá komisi, aby předložila návrh týkající se delegování pravomocí v souvislosti se aplikováním pěti let počíná 1. březnem 2013, ale nesmí to být předloženo později než 1. června 2017. Bod 4 12.25 budeme hlasovat, takže prosím pěkně, mějte sebou elektronické karty na hlasování. Bod 3, tak jak byl pozměněn, a to se týká dublinské zprávy. Spravodajem je Cecília Wikström, takže ji požádám o krátký úvod. Kolegové, víme, že v reformě společného evropského asilového systému komise předložila návrh minulého roku pro modifikaci Dublinu 3. A než dám a slovo naší zpravodajce Cecilie Wikström, aby nám představila tuto zprávu, rád bych připomněl kolegům, že to se týká reformy v souvislosti s 1.4 parlamentních pravidel postupu. Co se týče pozměňovacích návrhů, by tady mělo dojít k výjimečnému hlasování kvalifikovanou většinou, což musí být vždycky podloženo. Takže toto byl technický bod týkající se této tak významné zprávy. A okamžitě dám zprávu, se, slovo Cecílii Wikström, aby nám předložila svůj návrh. Máte slovo, Cecílii. Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já si myslím, že se všichni shodneme na tom, že v posledních několika letech jsme byli svědky toho, že dublinský systém úplně skolaboval. V podstatě nikdy tak úplně nefungoval, jak se předpokládalo. Ten stávající problém vytváří velký tlak na ty státy, které jsou takzvaně v první linii. Jsou tam složitá pravidla, a e, vlastně, e, která nahrávají tomu, aby se spíše žadatelé neregistrovali, aby eh, zůstávali závislí na převaděčích a vlastně i členské státy nejsou dostatečně motivovány k tomu, aby registrovali eh, ty žadatele, protože se pak bojí, že za ně ponesou odpovědnost. Je zde tedy reformní návrh komise, který teď dává možnost, abychom úplně přehodnotili systematické pravidla dublinského systému. Myslím si, že je dobré, a možné, abyste byl dobrý, organizovaný a robustní azylový systém, ale bude vyžadovat od všech z nás, abychom eh, byli odvážní, abychom přeskoumali naprosto nová řešení a abychom se konečně dostali z těch svých zajetých kolejí. Jedna věc, to je naprosto jasná. Není čas na to, abychom Eh, rozmělňovali ty návrhy dalšími a dalšími pozměňovacími návrhy. Ten čas už není, to musím říct jasně. Jsou zde čtyři takové hlavní myšlenky, na kterých stá, stojí má zpráva. Za prvé, každý členský stát se musí účastnit tohoto systému. To znamená, že přijímání žadatelů nemůže zůstat eh, v odpovědnosti pouze hrstky členských států. Za druhé, je zde nutné obnovit řádnou ostrahu hranic. To znamená, že ty státy v první linii musí zaregistrovat naprosto každého žadatele, naprosto každou osobu a také musí se snažit chránit vnější hranice Evropské unie. Třetí hlavní zásada. Musíme zastavit sekundární přesuny osob. Nesmí to být tak, že žadatel si bude libovolně vybírat Eh, do jakého státu přijde. Ta, mm, musí to zůstat v tom systému. Nesmí tam být ani různé právní lakuny, které toto zatím umožňují. Ty všechny musíme odstranit. A poslední bod, ten systém musí být důvěryhodný pro žadatele. Musí se už v časné fázi poskytovat dostatečné informace, musí tam mít dostatečné právní základy, dobrá ochrana pro zranitelné osoby, například pro nezlatilé. A ten systém také musí umožnit velice rychlý přístup k zahájení azylového řízení. To jsou tedy takové čtyři zásadní myšlenky a teď budu hovořit o konkrétních návrzích. Za prvé pohovořme o solidaritě a korekčním přidělovacím mechanismu. Některé členské státy mi Eh, řekli a zopakovali, že by byli rádi, kdyby tady byla ad hoc opatření, která komise vždy navrhne, než ten nějaký stálý korekční předělovací mechanismus. Ale já jsem přesvědčena, že toto by nikdy nefungovalo, protože to je přesně ten důvod, proč to nefungovalo v minulých letech. Například směrnice o dočasné ochraně, eh, pak ten eh, systém včasného varování v dublinském systému tyto věci nebyly během té krize v roce 2015 nikdy využity. Namísto toho tam byly různá taková naléhavá rozhodnutí o relokaci, ale přitom se nepodařilo ani malou část, nebo respektive eh, ta relokace vlastně nakonec eh, mohla pomoci pouze malé části těch lidí. Čili tata ad hoc opatření, ta jsou Eh, ta jsou neúspěšná. Měli bychom se poučit z minulosti, protože jinak, eh, až dojde k nějaké další krizi, tak tam opět ten dublinský systém skoladuje, skolabuje. Já jsem eh, přesvědčena, že šengenský systém nepřežije, pokud budeme pokračovat touto cestou. Takže potřebujeme pragmatické automatické a závazné mechanismy pro relokaci žadatelů z těch přetížených států první linie. Musíme se poučit eh, z toho, jak to bylo v období 2015, abychom nastavili systém takovým způsobem, aby v budoucnu fungoval. Jsem si jistá, že můžeme vycházet z nařízení, z toho návrhu komise o přemysťování osob, Mm, jsou zde vlastně, já bych uh, chtěla od, úplně odstranit takové ty uh, postupy, které se týkají uh, rozhodování toho, zda je to vůbec, za ty žádosti jsou vůbec přístupné, protože to zbytečně komplikuje situaci. Dále bych chtěla postup snadnějšího slučování rodin, který umožní, aby se rodiny rychle, rychleji mohly sloučit a, a aby se zjednodušily ty postupy mezi členskými státy, které to zatím velice um, brzdily. Dále chci určitý eh, systém, který by umožnil žadateli, aby eh, požádal nějaký jiný členský stát o požádání eh, své žádosti z nějakého důvodu, i když ten členský stát nebude přímo povinen. A pak to bude přímo na tom členském státu rozhodnout se, ale žadatel může tu svou žádost nějak odůvodnit. Třeba, že v té zemi má e, rodinu nebo přátele, nebo že třeba m, mm, zná nějaké firmy, které tam jsou, nebo že zná jazyk, či je obeznámen s kulturou té země a tak dále. Takže to by byly určité důvody, které by ten žadatel mohl uvést. Byla by to takzvaná, eh, takzvané diskreční ustanovení článek 19. Pokud by členský stát dále věděl, že podle konekčního předělovacího mechanismu bude mít nějakou skupinu nebo získá počet osob, tak či tak, tak si myslím, že pro ten členský stát by bylo i lepší, aby získal nějakého žadatele, který přímo vyjádřil zájem nebo nějak odůvodnil, proč by pro něho bylo lepší, aby tam bylo v tom členském státu. Také je tam možnost, eh, aby relokace žadatelů by byla prováděna ve skupinách, opět tam nebude možnost vybrat si nějaký konkrétní členský stát, ale bude tam právo být eh, relokován ve skupině třeba rozšířené rodiny nebo přátel. Tím eh, zabráníme tomu, aby se rozdělovaly nějaké skupiny, které spolu mm, absolvovali tu cestu, také to sníží druhotné přesuny a roz, eh, zjednoduší to i administrativní postupy v tom členském státu. Například se sníží um, požadavek překládat nebo tlumočit do několika jazyků. Hmm, také by se zde měl zjednodušit ten distribuční klíč. Lidé, kteří zatím, pardon, členské státy, které zatím nemají příliš zkušenosti, tak během prvních pěti let by měli menší počty osob, aby tam pro ně měli dostatečná zařízení nebo aby přišli s nějakým systémem integrace. A členské státy, které teď eh, už přibýv, eh, přibírají hodně mm, uprchlíků, tak tam vlastně by ten počet byl stejný, ale postupně by začal klesat. Já si myslím, že ten systém je spravedlivý a že také um, to potom eh, spíše ty členské státy, které z toho zatím nejsou příliš nadšené z těchto návrhů, aby s ním souhlasili. Pak je zde také ten návrh, který se má vztahovat na nutnost chránit vnější hranici. Celá řada členských států se obává, že zavedení toho korekčního mechanismu sníží motivaci těch hraničních států Eh, chránit hranice. Já tedy nejsem úplně přesvědčena, že ten argument je na místě, ale musíme usilovat o kompromisy a z toho důvodu to také usiluji. Navrhuji proto speciální záchranou brzdu, která, eh, nebo prahovou hodnotu, která umožní, aby členský stát eh, řekl, že vlastně v určité fázi hmm, vlastně už ne, nestíhá eh, reagovat nebo registrovat. Pak je tam ještě návrh komise. Mm, je to vlastně určitá možnost vyvázat se z té povinnosti a za každou osobu, kterou ten členský stát odmítne, by zaplatil mm, nějakou pokutu 250 tisíc eur. Já jsem se to rozhodla úplně vypustit. Myslím si, že mm, by tam um, mohla být spíše nějaká eh, povinnost, která by se vztahovala potom na čerpání eh, fondů, eh, <coughs> strukturálních fondů, pokud by členský stát třeba neplnil teda ty by neplnil <clears throat> tu povinnost solidarity. Ale myslím si, že pokud ten systém nastavíme správně dobře, tak se tyto možnosti nebo tyto pokuty a postihy nemusí vůbec nikdy využívat. Pokud žadatel nebude zaregistrován v Eurodaku, tak je téměř nemožné tu osobu přesunout do jiného členského státu podle dublinského systému. To znamená, že ta země, do které ta osoba e, přijela, přicestovala, se vlastně téměř automaticky stává odpovědnou zemí a ten e, žadatel získává de facto možnost volné volby destinace. A také některé členské státy z toho důvodu nezaregistrovali všechny žadatele, protože se potom eh, by za ně byly odpovědné. Já toto naprosto měním. Takže <clears throat> pokud přijde nějaký žadatel třeba do Rakouska, což je země, která není na kraji EU, tak ten, ehm, ten žadatel mm, musí předpokládat, že vlastně ten člověk tam přišel nějakým jiným členským státem pokud tam nemůže být eh, někdy zjištěno, z jakého členského státu přišel, tak Rakousko by mělo mít možnost dát tohoto uchazeče do relokačního systému, aby ta osoba mohla být umístěna v jiném členském státu a že tedy by Rakousko eh, se nemuselo chopit té povinnosti tak, jako je tomu dnes. Takže to je jedna z věcí nebo jedna ze změn, které také navrhuji. <clears throat> A pro žadatele bude jasné, že pokud se dostane do nějaké země, tak nebude eh, tam moci zůstat, ale bude okamžitě přesunutý do jiné země, kde bude posouzena jeho žádost o azyl. A pro orgány také znamená, že to, eh, že někoho zaregistrují, ještě nebude znamenat, že automaticky bude muset posoudit i jeho žádost o azyl. Ten žadatel bude mít um, povinnost zůstat v členském státu, který bude odpovědný za vyřízení té žádosti a bude muset respektovat celý ten postup. Možná to zní přísně, ale já si myslím, že to je jediný způsob, jak můžeme zabránit tomu, že ten eh, žadatel se vlastně ztratí úplně z naší pozornosti, dostane se třeba i eh, do, <clears throat> do, vliv, do vlivu nějakých převaděčských skupin. Musíme vytvořit systém, který bude předvídatelný, který bude pravidelný, který bude regulární a který také ochrání ty eh, lidi. Jedna z nejobtížnějších částí toho návrhu se týká nezletilých bez doprovodu v kontextu relokace. Všichni chceme vytvořit takový systém, který bude co nejlepší pro nezletilé osoby. Já bych chtěla upřímně říct a chtěla bych zdůraznit, že zatím neexistuje nějaké dokonalé řešení, <clears throat> které by umožnilo například eh, eh, chceme ochránit eh, nezletilé, aby vlastně <clears throat> se nedostávali do těch rukou převaděčů a <clears throat> tím se stávaly snadným cílem vykořišťování. Nemůžeme ehm, strpět situaci, kdy vlastně každý rok se ztrácejí eh, stovky a tisíce nezletilých v Evropě při těch přesunech. Myslím si, že to je v zájmu těch nezletilých, že získají ochranu sociálního orgánu a také získají řádnou péči a to co nejdříve. Protože pokud budou mít pocit bezpečnosti, tak e, nebudou chtít riskovat to, že se dostanou do rukou převaděčů nebo ně, někoho jiného, kdo by je chtěl nějakým způsobem vykořišťovat nebo zneužívat. Takže myslím si, že je to naší odpovědností. Takže proto jsem tam přidala mnoho takových procesních a hmotných záruk pro nezletilé a zejména pro nezletilé bez doprovodu. Například rychlé jmenování poručníka, Eh, multidisciplinární týmy, které budou zvažovat a posuzovat, co je v nejlepším zájmu toho dítěte, také specializované informace speciálně pro děti a také i eh, zrychlený nebo zlehčený postup k eh, asilovému řízení v členských státech je tedy důležité, aby, to, aby tam bylo to bezpečné prostředí. Vycházela jsem z poradenství, které mi poskytovaly různé neziskové orgány. Bude to velice složité, ale myslím si, že je to nejlepší způsob, jak jim pokračovat. Má to i nevýhodu. Do, bude docházet k transferům nezletilých bez doprovodu a oni se nebudou moci vybrat, jaká bude jejich eh, destinace. Také to bude vyžadovat na každém členském státu, aby každý členský stát nabízel i dobré přijímací podmínky pro nezletilé. Závěrem bych chtěla si ještě jednu důležitou věc. Pokud ten systém, který se navrhujeme, má fungovat v praxi, musí si získat eh, respekt eh, žadatelů a také mu musí žadatelé dobře porozumět. Takže musíme zlepšit informovanost, musíme tam dát dostatečné právní záruky, například i třeba přístup k právní pomoci. To jsou vlastně všechno určité dlouhodobé investice, které se ale e, poměrně rychle vyplatí, pokud e, e, zabráníme druhotným přesunům, různým odvoláním a spíše tam budou vlastně třeba dobrovolné přesuny než ty eskortované s doprovodem. Já, až si přečtete podrobné návrhy, tak uvidíte, že ten návrh je velice ambiciozní. Jsem však velice přesvědčena, že ten návrh je realistický a že bude fungovat v praxi. Na závěr bych ještě chtěla poděkovat svým stínovým zpravodajům, každému zvlášť. Rovněž děkuji i všem pracovníkům Evropského parlamentu, a děkuji i mnoha mezinárodním organizacím, nevládním organizacím, zástupcům členských států a všem dalším, kteří eh, také přispěli k vytvoření mé zprávy. Máme nyní historickou chvíli, historickou příležitost vytvořit odolný eh, asilový systém, který obstojí v praxi. Měli bychom se chopit této příležitosti. Ehm, děkuji vám za pozornost a těším se na vaše komentáře. Děkuji, Cecilie. Je to opravdu kritická záležitost a, a jsem velice rád za to, že je tady většina stínových zpravodajů. Vzhledem k tomu, že to byla změna pořadu jednání na poslední chvíli. Takže děkuji, že jste přišli a hned dostanete slovo. Máme dost času na tento bod až eh, do půl, ale de facto všichni budou chtít eh, se vyjádřit, takže prosím vás o kázeň pokud to zvládnete, samozřejmě s nimi zpravodaj dostaneme větší provoz, eh, prostor než paní Mussolini za EPP. Prezidente, eh, Děkuji, eh, pane předsedo. Měl musím říci, že za prvé jsme měli eh, velmi dobré eh, vztahy se zpravodajkou u tohoto velice citlivého textu. A je to poměrně eh, důležitý text, protože spousta z těch pozměňovacích návrhů a ty nové věci, které v tom textu jsou, nás posuzuje k systému svěží flexibilitou. po flexibil, k flexibilnějšímu Dublinu, po čemž volal řada členských států. Posouvá nás to k větší solidaritě a k většímu pocitu odpovědnosti, kterou členské státy musí mít v té ožehové situaci, ve které se nacházíme. Nemusím vám asi popisovat, co se děje v jednotlivých členských státech. Proto bych eh, nejdříve eh, zdůraznila eh, tu pozitivní Eh, stránku věci. K tomu, co říkala paní Wikström a co na to eh, komise. Nejdříve eh, je tady to kritérium přípustnosti. My si myslíme, že to, co k němu udělala zpravodajka, je velice pozitivní. My si myslíme, že tímto se dosáhne naopak větší eh, bezpečnost. A integrace eh, dublinských kritérií díky tomu bude eh, rychlejší a to je pozitivní. Aktivace toho prahu korektivního mechanismu 100%, tak to je také něco, co lze uplatnit eh, jako protitlak eh, tomu tlaku, který eh, je na ty státy ve frontové linii. A je to docela snadno identifikovatelné pravidlo. Potom sjednocování rodin, to je také docela pozitivní. Jdeme směrem k inkluzi a pokud chceme větší flexibilitu, tak eh, teď okamžitě uvidíme, eh, co se děje a můžeme eh, zohledňovat i deklarace, když ti lidé říkají, že mají rodinné příslušníky v jiných členských státech, no tak potom budou mít důkazní břemeno na sobě. Hovořili jsme o tom, Eh, že je tady eh, skupina os, o skupinách osob, které mají eh, stejný jazyk, kulturu nebo dovednosti, tak cílem je, aby to celé šlo rychleji, protože potřebujeme zjednodušení a zrychlení. Takže tohle se nám zdá velice pozitivní. Teď k tomu, co zde bylo o té příčině podmíněnosti a automatizaci. No tak to je taková uh, forma solidarita, solidarity podle mě. Máme tady vzájemné uznávání a účast mezi členskými státy v tom nařízení dublinském. Potom k nezletilcům, to je pro mě velmi důležité. Mám stanovisko, které spočívá v tom, že Evropský soudní dvůr eh, rozhodl, aby eh, nezletilci byli chráněni před ehm, těmi eh, transfery, či méně transferů, tím menší nebezpečí. Nicméně nezletilci mizí. Protože často ehm, čekají na číslo a potom zmizí. Eh, do tenat eh, organizovaného zločinu. Pokud budeme mít automatizovanou síť, která ošetří eh, nezletělce a to, jestli mají příbuzné nebo ne, tak nad tím bychom se mohli zamyslet. Myslím, že by bylo skvělé, že, že to, co je tady, je skvělé, ale potřebujeme se na to ještě více zaměřit. Dnes eh, přicházejí eh, nezletilci do eh, procesu posuzování podle kritérií, ale my tady potřebujeme větší specializaci, protože často ti opatrovníci jsou pracovníci místních úřadů, starostové a tak dále, a to nefunguje potom. My musíme zjistit, jak to bude fungovat v čase. A ta opatření, která navrhuje paní zpravodajka, se nám tady velice důležitá. A potřebujeme eh, se posunout k větší solidaritě a větší odpovědnosti každopádně. Děkuji za SAD line Grazie. <clears throat> Grazie Presidente. Anzitutto voglio ringraziare moltissimo. Děkuji, eh, pane předsedo. Já bych poděkovat i eh, Cecíli a dalším sínovým zpravodajům eh, za práci, kterou doposud odvedli na hm, velice složité a užávé otázce. Je to čtvrtá reforma toho nařízení a hm, teď je na čase, abychom překonali tu původní pokrytectví, které zde bylo zakotveno. Víceméně se to týkalo nejdříve jenom těch eh, osmi zemí s vnějšími hranicemi a komise to teď přepsala tak, aby ženské mm, státy, eh, které jsou postižené sekundárním eh, pohybem, byly uklidněny a nezaměřila se na mm, skutečnou reformu systému. A paní Wikström ten návrh výrazně vylepšila. Já mám celou řadu připomínek, ale pamatujme, že eh, zatímco projednáváme eh, tady návrh komise, tak rada eh, se jim vůbec nezabývá. Řeší sáhlé věci, aby se mohla vyhnout jakékoliv solidaritě. A snaží se nás také osunout na vedlejší kolej. Takže pokud jde o návrhy ze zprávy paní Wikström, Ráda bych zdůraznila, tak jako paní Mussolini, některé své názory. První se týká kritéria a přípustnosti. E, Cecilia ví, jak dlouho jsme se o tom bavili. Zavedení těch systematických e, kontrol přípustnosti nebo přijatelnosti. by akorát více zatížilo eh, ty země na frontové linii a také by to eh, byl takový nebezpečný filtr, protože příliš mnoho eh, pravomocí by dostali ty cílové země počáteční. Takže já si myslím, je, že je důležité zdůraznit tady eh, sjednocení eh, zde slučování rodin a ochranu eh, nezletilých spíše. Lidé by měli být schopni jít do země, kde mají rodinné příslušníky a tyto země by měly provádět příslušné kontroly. Také by bylo dobrý nápad, aby popis rodiny podle legislativy odpovídal skutečné realitě tolika lidí. relokační mechanismus. Potom my voláme už eh, dlouho. Musíme se dostat za stávající systém a posunout se k centralizovanější formě odpovědnosti. Kritéria komise byla příliš abstraktní 150 těch, eh, kdo přijde po začátku krize. Spíše je lepší těch 100% nějakého zákonného právu. A tím také bude um, možné um, kytovat nějaké slušné, um, slušné podmínky eh, přijetí. My potřebujeme reciprocitu. Eh, nucený systém nebude fungovat. To musíme reformovat. A, uh, dáme tak také jasné vyhlídky na budoucnost těm lidem, které, kteří přicházejí. Tohle je třeba vyřešit v eh, rozumné době. Pokud je o sekundární eh, pohled, tedy eh, pohyb, pardon, musíme zohlednit Kellerovu rezoluci z roku 2015, přihlednout k vyjádřeným preferencím a k vás vám v žadatelů o konkrétní země. Jsem ráda, že tam Cecilia dala celou řadu dalších věcí a probereme to tak, abychom nalezli to nejlepší řešení. Je dobré, eh, že jsou tam také ty eh, diskreční doložky a byla bych ráda, kdyby tam bylo také něco o, o eh, zbavení odpovědnosti po prokázání určitých fakt. Je dobré, že je tam také něco o tom opatrovnictví, to je důležité. A je dobré eh, tam také vidět posílení ochrany údajů. Ráda bych také zdůraznila některé ty věci, eh, které se nám tak nelíbí, například to přechodné období pro eh, země, které jsou méně zvyklé na přijímání žadatelů o azyl. Hovoříme tady o azylových postupech 20 let a já myslím, že všichni už měli dost času na zřízení nezbytných struktur. Takže eh, se tady trochu obávám toho, eh, té nouzové brzdy. Protože eh, rada se bude snažit nalézt jakoukoliv výmluvu, aby se mohla vyhnout solidaritě se členskými státy, které jsou nejpotřebnější. Tohle je pro nás oběvská povinnost a, a také se týká důvěryhodnosti Evropské unie pokud je o její tvrzení o své budoucnosti. Pokud chceme řádný azylový systém založený na spravedlivém sdílení odpovědnosti, tak jak už je to eh, stanoveno ve článcí smlouvy, tak bychom měli konečně něco udělat tímto směrem. Daniel Dalton. Stínový reportér, z za ECR. Děkuji. Také chci poděkovat za cíli, za návrh zprávy a za veškeré snahy zohlednit všechny připomínky stínových zpravodajů a také za to, že se s námi pravidelně setkával. Ve chvíli, kdy řešíme selhání dublinského nařízení, je <clears throat> nezbytné tedy eh, řešit budoucnost evropského azylového systému je naprosto zásadní, abychom přišli s řešením, které je správné. Není dobré něco uspěchat. Já tedy začnu od toho, co je negativní, alespoň z našeho pohledu. Jsem zklamán, a to je mírné vyjádření, eh, že stanovisko se drží návrhu eh, komise, pokud jde o automatickou redistribuci a relokaci, tedy takzvaných kvót. Pro, eh, z našeho pohledu je toto naprosto nepřijatelné a nerealistické. Já prostě nevím, jak ani začít s tou argumentací, protože je to chybné na všech úrovních. Z pohledu subsidiarity z uprchlůků se stávají určité komodity, a konečně nemůžete nutit členské státy k tomu, aby dělali něco, co dělat nechtějí. Já oceňuji, že zpravodajka se to snaží řešit a že tam ponechává volný prostor, ale pořád je to zásadní věc. A toto řešení není dobré ani pro uprchlíky. Dovedte, zkuste si představit, jak se asi zachová vláda, která nechce přijímat uprchlíky a je k tomu donucena. Jaké prostředí pro tyto lidi asi vytvoří? Budou mít skutečně možnost začít nový život? To je prostě nepřijatelné a Evropská unie by se měla poučit ze svých chyb a, a neprosazovat eh, mechanismus eh, povinné redistribuce a relokace. A protože jakýkoliv pokus o implementaci tohoto systému je odsouzen k nezdaru. A to pak může povést, eh, vést i k nezdaru jakékoliv reformy dublinského systému. Také jsem znepokojen tím, co zpravodajka říká ve zprávě, pokud je o britskou participaci v dublinském systému. Asi byste měli vědět, že jsme v mimořádné pozici a proto tady asi není dobré v tuto chvíli spekulovat o tom, jaký bude náš budoucí vztah a jak se postavíme k asilové politice. A také nesouhlasíme s tím, že všechny členské státy by se automaticky měly zapojit do reformovaného Dublinu. A vidíme, že tedy snaha zavést jinou formu finančních pokut pro členské státy a vytváření tedy další, další podmíněnosti, která je navázána na čerpání dotací z evropských fondů, to je naprosto nepřijatelné a rozhodně to neposílí solidaritu s uprchlíky v Evropě, zvláště protože je to konkrétně zaměřené na členské státy, které se s tímto problémem již potýkají nejvíc a zároveň to nenabízí žádné konkrétní řešení. Na tom je ještě třeba zásadně zapracovat. To jsou tedy ty body, které ve mně budí obavy, ale máme také pozitivní připomínky. Například já vítám snahu řešit problematiku druhotných pohybů, a to tedy prostřednictvím urychlení celého postupu, tak aby se žadatelé o azyl nevytratili z té první země, kde podali žádost, a také, abychom měli k dispozici kvalitnější informace o jejich pohybech. To by pomohlo tedy jak z právního hlediska žadatelům o azyl, kteří by tímto byli ochráněni před nebezpečím, že se stanou obětmi obchodu s lidmi. A myslím si také, že je naprosto chybné dávat uprchlíkům a naději v tom, že ve chvíli, kdy konečně dorazí do Evropy, mohou si pak vybrat, a v které zemi se usadí. Nicméně toto stanovisko a tuto problematiku dostatečně neřeší a není dostatečně odrazující z tohoto pohledu. Nicméně já se těším na užší spolupráci se spravodajkou a se stínovými spravodaj ve snaze dořešit některé ty problémy. Je totiž naprosto zásadní, aby nařízení Dublin skutečně dobře, dobře fungovalo. Děkuji. Stínový zpravodaj za GUE Cornelia Ernst. Děkuji. Nejprve chci poděkovat Cecílii. Je třeba říct, že Cecílie jistě čekala, že budeme velmi kritičtí, protože kritizujeme celý ten systém. A to tedy z pohledu levice. My levice kritizovala Dublin už v minulosti a je dobré, že máme možnost dále spolupracovat. A já se těším na další roztržky s Cecílií. A Dublinský systém je v krizi, kdo si představuje něco jiného, je eh, takovým snílkem. Všechny eh, roky, poslední roky 2015, 2016, jasně dokazují, že o krizi jde a je samozřejmě jasné, že na jedné straně je třeba najít rovnováhu mezi zájmy členských států a na druhé straně potřebami uprchlíků. A tady, tady eh, Jde především o důvěryhodnost eh, Evropské unie, jak už řekli správně kolegové. Já začnu tím, co považuji za kvalitní na tomto stanovisku. Například tedy mizí nutnost eh, přeskoumat přípustnost. To je velice důležité, protože celé to téma eh, zemí, tedy bezpečných zemí původu a třetích států a tak dále, a vlastně porušuje všechny ty zásadní úmluvy o právech a statutu uprchlíka a tak dále. A já jsem si, my zatím nemáme k tomu judikát Evropského soudního dvora, ale já jsem si jistá, že kdybychom je měli, tak by to podpořilo toto tvrzení, proto je rozumné, aby tedy rada a komise opustili tento postup. Za druhé, rodina to je víc než jenom matka, otec a dítě rodina to je širší pojem a rozšíření tohoto pojmu, které se tedy dostalo i do směrnice o přijímání, je velmi důležité. A já tady považuji za dobré, že to máme v textu, ale pokud je tedy o tu definici velikosti té skupiny, jestli to má být 30 lidí nebo kolik, na tom už nezáleží. Je důležité tedy, že se tento termín objevuje jako součást celého řízení a zohledňuje potřeby uprchlíka. A je také důležité to, že zdůrazňujeme, že členské státy ve své e, tedy přijímání té zodpovědnosti mohou být flexibilní, tedy flexibilní v tom, jakým způsobem dostojí své povinnosti. Je také Eh, důležité, aby vlastně uprchlíci věděli, co je to Evropa, to, jak, jak ty země, jednotlivé země fungují, kam bych chtěl odjet. Pokud je o ochranu nezletilých, eh, to je důležité. Tady jsme tady slyšeli, že došlo k určitým úpravám, my si je ještě musíme přeskoumat. Myslíme si, že je třeba být v tomto ohledu velmi konkrétní, pokud je o přijímané opatření. Kde ovšem, stejně jako v minulosti, narážím na eh, problémy a já už jsem o tom debatovala se spravodajkou a stínovou spravodajkou, je tedy mechanismus přerozdělování. Já si myslím, že tento, i když opravený mechanismus, nepředstavuje žádný krok ku předu. Pokud jde o to spravedlivé rozdělování, já se dovedu představit, považuji za správné, že každý členský stát by měl přispět, to je správné, ale myslím si, že není možné se opírat o jednotlivé, o prosté výpočty těchto kvot, protože v členských státech panují rozdílné podmínky. A ve chvíli, kdy máme například tedy ten údaj 20%, pak eh, například ta situace v těch zemích eh, výchozích, jako je Řecko nebo Itálie, vlastně neodpovídá eh, takovému počtu už od začátku, proto je to obtížné. Všechno závisí také na tom, jak budou spolupracovat členské státy v rámci asilového řízení. A pak je tu ta problematika sekundární migrace. Nová levice tedy vyrazila do boje, používá slogany, jako že k tomuhle by nemělo docházet, je třeba umožnit slučování rodin, my ten problém vyřešíme, jenomže my jsme ho nevyřešili, protože my budeme mít sekundární eh, migraci. A tak dlouho, dokud tedy migranti budou mít možnost lavírovat. A do té doby, dokud eh, tedy v Bulharsku budou eh, používat policejní psy na to, aby lovili uprchlíky do té doby, dokud bude situace v Turecku neuspokojivá. Čili je třeba tu situaci pojímat komplexně a já vím, že Bulharsko se nemůže chovat tak jako Německo v této věci. A chápu, že tedy méně vyvinuté země eh, jak si nemohou tolik přispět, ale máme-li takovou klasickou přistěhovaleckou zemi, jako je Německo, a podívám-li se na konkrétní příklad malého regionu eh, Poríní, Vesprní, Vesfalsko, tam jsme tedy přidali eh, tam tedy máme vlastně nadbytečné stovky sociálních pracovníků. Proč? Protože vlastně není dost uprchlíků, se kterými by bylo nutné spolupracovat a zapojit je do společnosti. A já si myslím, že tedy ty hospodářsky eh, silné členské státy vlastně by měly znásobit své úsilí, protože mají větší kapacitu. Pokud jde o lepší ochranu vnější hranice, no to je samozřejmě eh, drahé. Když se podíváme na Řecko a Itálie, eh, můžeme si vyprávět, že by tyto státy mohly jaksi neprůchodně uzavřít své hranice vůči uprchlíkům, kteří připlouvají například z Turecka. Podobně ale už nevíme, jak konkrétně by tato opatření měla vypadat. Je třeba se podívat, eh, jak to konkrétně vypadá například na ostrovech eh, v Řecku, které jsou vlastně eh, přetížené tou situací už tuto chvíli. Pokud tady nebudeme řešit situaci konkrétně, tak vlastně ji neřešíme vůbec. Pokud je o ty jednotlivé pokyty, eh, otázka je, jestli to opravdu vede k něčemu dobrému. Máme tedy my to navážeme na tu velkou makroekonomickou kondicionalitu, tedy já to z toho regionálního pohledu. A pokud ty věci eh, tedy nejsou potom implementovány způsobem, jaký si představujeme, možná by bylo lepší podívat se eh, na to z opačného pohledu a říci, že především musíme eh, investovat do strukturálních opatření, ale já už jsem toho, myslím, v tuto chvíli řekla dost. Děkuji. Chápu, že stínoví zpravodajové eh, chtějí od něho hovořit, ale mm, vím, že ještě eh, čeká celá řada práce. Se uvědomuji si, že každý chce mnoho říct, ale je tady celá řada kolegů, kteří chtějí promluvit. Takže velice rychle za zelené maslo Jean Lambert. A prosím pěkně, nehovořte déle než tři nebo čtyři minuty. Děkuji mnohokrát. Děkuji našemu zpravodaji, která, na naší zpravodajce, která skutečně věnovala ohromné úsilí do to práce a snažila se vyvážit tu situaci mezi různými názory. Víte, já bych chtěla lidem připomenout, že základ toho mlčení eh, to je umluva OSN. Umluva k OSN nám připomíná, že vám to neumožní, eh, aby si vybralte, abyste si vybrali toho, kdo projde vašimi dveřmi. A Dublin se týká zkoumání a přeskoumávání žádosti o azyl. A když se podíváme na řadu těch návrhů, ty byly navrženy proto, aby se zabezpečilo přeskum těchto žádostí. A jsou tady samozřejmě jiné věci, že lidé se mohou pohybovat, ale to je jiná záležitost. My souhlasíme s tím, co bylo navrženo, ta přípustnost alokací. Máme tady lidi, kteří mají potíže v současné době, protože tento bod je nejasný eh, ohledně přípustnosti. A mm, prostě mm, než došlo k jejich přeskumu, tak jsou přemístěvaně mm, hodně tady za zaznělo slov o děti a ne doprovázených dětí nezletilých, to je pozitivní a to, co tady zaznělo, je třeba snížit tady ten pohyb, to je nesmírně důležité, zejména pro ně, protože to je velice zranitelná skupina a my víme, jakým způsobem je možné snížit ta rizika. Eh, je, je třeba mít jasné informace v jazyku, kterému ti lidé rozumějí a je, mimořádně, je to mimořádně důležité. A zejména proto, když se lidé rozhodují o tom, kam a zatím jim je nejasné, dokonce jak, v jakém se nacházejí systému. Co se týče eh, mechanismu přerozdělování, to byla oblast celé řady diskusí Moje skupina má veliké problémy s tímto návrhem komise, eh, eh, protože tady se vůbec nehledí na to, jakým způsobem budou fungovat věci, jak pro žadatele, tak pro členské státy a kolektivní transfery. Sice zajímavou myšlenkou, naše skupina by evidentně se rověděla ráda více o lidech, kteří mají dělat pozitivní volbu ale jsou tady otevřené alternativy, protože co chceme je integrace v členských státech. Ale v tom případě se musíme dívat na to, jakým způsobem snížíme překážky integrace. A proto, víte, i třeba, aby členské státy byly schopni dostat také skupy, ovládat ty jazyky, eh, s nimiž se budou eh, obracet na žadatele aby eh, i oni byli aktivní v procesu, eh, než místo, aby se vytvářely eh, různé mechanismy či příležitosti pro ně. Protože máme tady část evropského systému, že některé členské státy jsou automaticky mimo, někteří mají jiný přístup ke společnému azylovému systému a my se snažíme to nějakým způsobem sladit. Co se týče poplatků v případě nedostatku solidarity při odmítnutí transferu, to si myslím, že je velice významné, nebo se to může také dít pomocí využívání strukturálních fondů. A je tady celá řada jiných oblastí, které jsou podle našeho názoru pozitivní. Chceme se dívat na to, co by se dalo dát ještě do toho mechanismu korekčních alokací nebo přemístování. A samozřejmě některé záležitosti se týkají kontroly na hranicích a to má samozřejmě dopad na něco, na co se chceme přímo podívat. Ale zprávu je v současné době před námi. Zcela jistě je to výborný základ pro diskusi a my si velice vážíme práce zpravodajky i když jsme si uvědomili, za vědomí toho, že prostě tady bude ještě celá řada bytek týkající se tohoto návrhu, ale budeme na to jistě pozitivním způsobem v tomto výboru pracovat. Děkuji mnohokrát Žín a závěrečný stínový zpravodaj je za EFDD Laura Ferrara. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Také já děkuji kolegyni Cecílii Wikström a dalším kolegům a stínovým zpravodajům, protože ta úloha je nesmírně choulostivá, obtížná a, a zejména v této historické době. Náš postoj je zjevný, vyplynulo to ze zasedání stínových zpravodajů. My jsme velice kritičtě postaveni vůči reformě Dublinu. My očekáváme netrpělivě tuto reformu, a vycházíme tedy z návrhu komise ale očekávali bychom, že tato reforma dublinského systému bude radikálně změněna celý postup asilového řízení, eh, ale tomu neodpovídá. Nezdá se, že to je návrh, který by všechno změnil, ale takovým způsobem, že se vlastně nezmění nic, blokování sekundární migrace, No tady zřejmě existuje snaha, aby se obětovaly země, eh, ve kterých dochází k prvnímu přijímání uprchlíků a všechny ostatní členské státy Evropské unie by byly chráněny před eh, toky uprchlíků. A pak by snad se jenom doufala, že problém migračních toků se sám vyřeší o sobě budeme-li trpěliví, ale jinak to bude tak, že samozřejmě uprchlíci se budou zdržuj, zdržovat v zemi, kde vůbec nechtějí být. A to je velice obtížná úloha nejenom pro Evropský parlament, ale také pro komisi. To se už ukázalo při posledním setkání i při zasedání mezi parlamentních výborů. Ukazuje se to i dnes. Někteří říkají naprosto otevřeně, že nelze nutit státek přijímání uprchlíků, když je nechtějí přijmout. No myslím si, že tady přece jenom by se měly ty patřičné státy stydět mm, poskytovat azyl je morální i právní povinnost a není možné vybírat si osoby, které se přijmou Eh, zejména mezi těmi, kteří eh, prchají před válkou a eh, utrpením. Tady skutečně na místě spíše stud, protože to hamba je třeba ocenit, že existuje snaha ten problém vyřešit. Já se pustím jenom do několika prvků. Celá ta flexibilita současného systému počítá s tím, že členské stát, že jednotlivý členský stát by měl prokázat odpovědnost při poskytování mezinárodní ochrany, eh, i když v aplikaci, podle eh, aplikace Schengenu by byl příslušný jiný stát, promiňte, podle dublinského systému. Je zajímavé tady, tady zaburovat, tu možnost, aby jiné členské státy dostali možnost přeskoumat žádost o azyl na žádost žadatele o azyl, ale to bude velmi těžko aplikovatelné nepředvídatelné. Paní kolegyně Schlein už poukázala na to, že to bude obtížné. Tato doložka zrušení odpovědnosti, že by měla být zase zavedena, ale byla by to pomoc alespoň pro ty země prvního přijímání uprchlíků, aby se prostě rozdělili odpovědnosti a tím klíčovým slovem je solidarita. Uh, důležitá pro, čl- pro Evropskou unii. Souhlasím se s pravodajkou, když říká, že třeba mít tady nějaký automatický právně závazný mechanismus přesídlování, který by platil i pro jiné členské státy, i když na radě bude asi těžké to prosadit ale neměli bychom čekat na to, že prostě nějaká země se naprosto zhroutí, než, mu, než jí pomohou ostatní. Co se týče zrušení toho Prahu, Myslím si, že místo toho budeme potřebovat mechanismus, který by fungoval automaticky ještě před tím, než se dospěje k té situaci naléhavosti eh, eh, rozdělování odpovědnosti na jednotlivé členské státy. K tomu musí skutečně docházet, aby tady byla zaručena účinná solidarita. Co se týče přidělování odpovědnosti prvnímu státu nebo státu prvního přijetí uprchlíků, eh, to musí být naprosto vyškrtnuto, ale zřejmě to pořád ještě v Dublinu zůstává a poměrně solidně je to tam zakotveno. Dokonce se to snad má posílit. Já velice vítám snahy zpravodajky Ehm, zmírnit toto kritérium. Myslím si, že to, co se navrhuje, nestačí pro zmírnění tlaku, který je vyvíjen a který, kterému jsou vystaveny ty státy prvního přijímání. Je třeba tady, aby to fungovalo pouze v eh, případě naléhavosti. Kritérium by také mělo být slučování rodin v současné době dochází ještě k velice málo případům slučování rodin a je to nesmírně obtížné pro žadatele o azyl, eh, aby eh, se dostali k těm rodinným příslušníkům, kteří již v Evropě žijí je třeba také rozšířit pojem rodiny, protože to se netýká jenom toho jádra, tak je to v současné době eh, chápáno, ale jde o rodinu v širších souvislostech. Je třeba velice rychle a již předem proskoumat, kde se nacházejí příslušníci žadatele o azyl. Eh, příslušnice rodiny, tedy žadatele o azyl. Eh, je třeba, aby došlo k urychleným řízením v případě slučování rodin, aby zejména takové potřebné osoby a nezletilé eh, dostávali prioritu. Jejich žádosti musí být velice rychle přeskoumány a já bych si přála, aby tady fungoval dobrý selský rozum a dobrá vůle nacházet společná řešení, nacházet evropská řešení a nikoli v řeči, řešení na úrovni jednotlivých vlád, kdy potom zvítězí ti silnější a utrpí tím řada jiných zemí. Děkuji mnohokrát. Přečtu seznam všech dalších, kteří se hlásí o slovo a pak už bude seznam uzavřen, protože Mr. Kirkos, Mr. Alahavu, Mrs. Winberg, Mrs. Gomez, Mr. Mrs. Grudziska, and that, that is it. Please don't ask for the floor, and if everyone can, we stick to around two minutes, is that okay? Fine takže nejprve pan Zdechovský, Tomáš, prosím. Stínový zpravodaj. Sice jsem pouze finančního nařízení v budžetu, ale ten vlastně přísluší k této zprávě spolu s Gerardem Deprem. Já bych chtěl říct, eh, eh, říct, eh, říct k tomu, že k celému tomu Dublinu bych chtěl říct, k té reformě bych chtěl říct zásadní věc. Nemůžeme to vynucovat žádnými pokutami. Ten systém musí být opravdu by postavený na něčem jiném, než to, že bychom někomu třeba stříhali kohezi, nebo bychom měli nějaký jiný způsob, způsob hm, přístupu k celému tomuto nařízení. Uh, já si myslím, že eh, Cecily Wikstrom je potřeba poděkovat a říct, že osobně podporuji věci jako povinnost zůstat v členském státě, který je příslušný k vyřízení žádosti, posílení práv nezletilých osob bez doprovodu, důraz na automatické navracení osob, které na území EU přišly z prvních zemí azylů, bezpečných třetích zemí a bezpečných zemí původu, střízení systému registrace žádostí o azyl, neboť v azylové politice je třeba schromažďovat a sdílet spolehlivé informace, zrušení tzv. Cesač, tzv. cesačních ustanovení umožňující eh, dodatečnou změnu státu příslušného k projednání žádosti a snahu o zamezení druhotných pohybů žadatelů. Nicméně k tomu samotnému návrhu je řada pozměňovacích návrhů, kde souhlasit eh, s nimi nemůžu. Mohl bych začít pozměňovacím návrhem 22 článku 3 odstavce 2 první pododstavec. Potom je to pozměňovací návrh 24 článku 3 odstavec 2 třetí pododstavec. Pozměňovací návrh 62 článku 15 nový odstavec. Pozměňovací návrh 82 článek 24a, který já osobně Eh, tady eh, zpravodajka navrhuje, že takový případ, eh, v takovém případě by odpovědný členský stát byl určen náhodně prostřednictvím automatizovaného systému. Já musím tento, tento náhodnost odmítnout. Potom je to pozměňovací návrh 23, článek 3, odstavec 2, druhý pododstavec. Tam si myslím, že by mohl být akceptovatelný. Nicméně v pozměňovacím návrhu 25, 26 ty nejsou v souladu s mojí pozicí a myslím si, že, že tento návrh je potřeba taky odmítnout, tak jako pozměňovací návrh 2930 a další a další. Osobně jsem potom ochoten se spravodajkou diskutovat a sdělit jí e, některé svoje návrhy. Děkuji vám za pozornost. Okay, thank you. Um, ano, budeme ještě hovořit o směrnici, o kvalifikační směrnici, takže vás poprosím, abyste se všichni omezili na dvě minuty. Není pan Kirchhoff, prosím. Děkuji za slovo, pane předsedo. Nemám. Chtěl bych velice poděkovat Cecílii Wikström, která s velikou rozhodností, ale také se senzibilitou, citlivostí přistupovala k tomuto tématu. Děkuji také dalším stínovým zpravodajům ke třem tématům. To je pro Řecko nesmírně důležité a existují eh, tady velice závažné texty komise, co se týče té první kontroly v některých tématech jde komise velice do detailu, ale tady ne. Když se řekne, že ta země, která poprvé musí přijmout oprflíky, musí udělat všechny eh, předběžné přeskumy, no tak to je business as usual. A eh, když prostě se v tom bude pokračovat, jak se celý systém zroutí, protože to nelze zvládnout. Potom je velice důležité, jak s tím zpravodajka nakládá. Potom korekční mechanismus. No, tady může Řecko Eh, zvládat 100%, no to bude obtížné, ale je třeba pomýšlet na to, že se nejedná o těch 100% nebo co já vím, 110, cokoliv víc. Je třeba pohlížet na to, co se bude dít potom, jaký mechanismus bude aplikován potom se souhlasem jiných zemí. No to by bylo dobré, kdyby to fungovalo. Co se týče flexibilní solidarity, tady souhlasím s tímto přístupem paní zpravodajky i když někteří jsou takový svatouš, se chovají svatoušsky. Tady nikdo přece neříká, že musí stát přijmout nějakého oprchlíka ze Sýrie, ale jsou tady lidé, kteří mají právo na humanitární pomoc a už jsou tady. Když dojde k zemětřesení a my řekneme, že nám úplně jedno, jestli došlo k zemětřesení v Maďarsku, to se nás vůbec netýká, no to je přece absurdní s jedinou věcí nesouhlasím, a to je otázka Schengenu. Schengen mm, v AKI ještě nejsou vlastně zahrnuty žádosti o zel, neměli bychom směšovat hrušky a jabka. A potom bych rád souhlasil s paní Šlajne. Teď se nejedná o tom, zda máme dobrou nebo méně dobrou zprávu. Musíme se prostě, musíme si uvědomit, že rada s námi vůbec nechce diskutovat. Ty to jenom odsouvají, ale je potřeba, abychom dospěli k nějakým řešením a rada navrhuje velice podivná řešení. Semknutost a citlivost to byl přístup zpravodajky. Myslím si, že se ubíráme správným směrem, ale Nesmíme zapomenout na jednu věc. Máme stále ještě 700 nezletilých v Řecku. Většina z nich splňuje požadavky pro eh, přesídlování, ale zbytek Evropy se staví proti tomu a proto je to nesmírně obtížné. Eh, později přijde ještě náš ministr, možná, že bychom to s ním měli přednat. 700 dětí. Eh, já si myslím, že tady prostě není možné se ukázat citlivě jenom ve zpracovávání zprávy, ale něco pro to udělat. Děkuji. Ano, takže mm, ještě si říci, že přijde pan řecký ministr, takže pokud někdo se chcete vyjádřit k němu, tak o tom ještě bude další možnost. Nyní paní, pan Hala. Aha, děkuji, pane předsedo. Je pravda, že ten dublinský systém eh, v této chvíli je nespravedlivý, protože výrazně zatěžuje zejména země, které jsou na vnější hranici. Ale zároveň si musíme uvědomit, že lidé, kteří přijeli do Řecka nebo do Itálie, eh, nechtěli zůstat v těchto zemích, ale chtěli pokračovat do dalších jiných členských států. A jediný způsob, jak odradit lidi od toho, aby překračovali <clears throat> středom, středozemní moře, je říci těm lidem, že se dostanou maximálně do Řecka a do Itálie. Také musíme zlepšit eh, způsoby, jak eh, mm, příslušné osoby z Itálie a Řecka dostat zpět do zemí a také jak zlepšit eh, podmínky v jejich zemích původu. Masová emigrace, masová emigrace do Evropy, to není řešením problémů v Africe a v Azii. No a v rámci Evropy vidíme, že relokace ani přesidlování, přeměstňování nefunguje. A takový povinný mechanismus by oslabil svrchovanost zemí do takové míry, s níž nemůžeme souhlasit. A také mm, musíme říci, že i v rámci Evropské unie by se posílily ty eh, odstředivé mm, síly. Lidé mm, ve svých eh, zemích eh, čelí chudobě a nemají žádné životní vyhlídky a tyto problémy zatím nedokážeme odstranit. Nemůžeme ty jejich problémy řešit zde v Evropě, takže potřebujeme zásadnější eh, změnu v tom, jak překračujeme k migračním tlakům. Děkuji nyní paní Weinberg. Děkuji za slovo, pane předsedo. <clears throat> Toto už je čtvrtá reforma Dublinu. Vidíme, že dublinský systém eh, skolaboval. Paní zpravodajka zde byla i v tom minulém legislativním období a podílela se na přípravě té třetí reformy a já si myslím, že tato reforma zkrachuje rovněž. Um, říká, že chce robustní a stabilní systém, v němž se musí, na něm se musí podílet všechny členské státy. Vypadá to trošku, že vlastně to mělo být původně dobrovolné, nebo že by to jaksi mělo být dobrovolné, ale v podstatě je to všechno povinné a závazné. Zároveň ale chceme posilovat vzájemnou důvěru. V Maďarsku mm, proběhlo nedávno referendum o relokaci a ukázalo se, že e, lidé nechtějí přijímat eh, lidi na základě relokací, tak jak to zemi donutíte? Já si myslím, že tam nemůže dojít k eh, úspěšné integraci. No a teď, co se týče Švédska, je pravda, že do Švédska také um, plyne mnoho imigrantů. Eh, uprostřed zemi jsme stavili velká stanová města. Teď se nám tedy podařilo trochu tu situaci na hranicích uh, Eh, stabilizovat, ale stále tam eh, je velký počet lidí, kteří zřejmě budou žádat o slučování rodin a budou chtít přijít do Švédska mm, <coughs> aby se sloučili se svou rodinou. Teď vy říkáte, že chcete odstranit tu pokutu 250 tisíc eur. Ale zároveň chcete říci, že mm, byste ráda využila tedy ty strukturální fondy na postihy. mě zajímá opravdu, jak by to nakonec všechno dopadlo. Děkuji nyní Ana Gomeš. Děkuji za slovo. Já bych chtěla poděkovat Cecílii, Eli Schlein a dalším stínovým, nebo všem stínovým zpravodajům, kteří eh, se Sicílií spolupracovali na této velice důležité zprávě. Do velké míry souhlasím s mnoha návrhy, které zazněly, ale já bych se chtěla zeptat, za prvé, přemýšlíte o tom, že byste do té zprávy také zapracovali nějaké možnosti bezpečných a legálních způsobů, jak eh, by se dostávali do Evropy žadatelé o azyl, abychom dále nepřeživovali ten biznis převaděčů, protože zatím členské státy toto naprosto odmítají. Já si myslím, že by bylo důležité, aby v této zprávě se hovořilo i o této možnosti, že by to měla být součást nového systému. Souhlasím rovněž se Cecílií v tom, když hovoří, že by zde mělo být eh, jednodušší slučování rodin, to vlastně členské státy zatím blokují a mělo by se to nějak reaktivovat. Co se týče toho um, mechanismu já souhlasím s tím, že by to měl být povinný mechanismus a také souhlasím, že ten poplatek 250 tisíc eur by měl být zrušen. Nicméně eh, souhlasím, že na místo toho by se mělo zvážit třeba um, využívání nebo pozastavení těch uh, strukturálních fondů, protože jde o solidaritu. A solidarita vlastně je i za těmi strukturálními fondy. A mm, je důležité, aby členské státy ukázaly solidaritu v oblasti péče o žadatele o azyl. Takže musíme ze všech sil pracovat na tom, abychom spíše stimulovali solidaritu, než abychom podporovali um, nějaké, nějaký systém pokut. A souhlasím i s kolegyní Laurou Ferrarou, že je naprostá mm, ostuda členských států, které se snaží z toho systému vyvázat a nechtějí se podílet na záchraně ži- lidských životů. Chci se také zeptat na úlohu EASA v tom přidělovacím mechanismu. Jak chcete posílit eh, úlohu EASO, protože některé členské státy opravdu nemají kapacitu, nemají schopnosti mm, realizovat ty mm, přesuny nebo ten mechanismus. Třeba v Řecku, tam se nejedná o to, že by neměli dostatek politické vůle. Oni zkrátka nemají dostatek kapacit. Podobné je to v případě těch zranitelných skupin. Máme zde pravidla nebo ustanovení, která se týkají nezletilých, ale nejsou mm, prováděny v praxi. Byly zde třeba skupiny jezídů, Eh, které byly předmětem eh, špatného zacházení a vlastně nebyl tam žádný. Eh, pan předseda předušuje, prosím, už dokončete svůj přístup, dokončete svůj příspěvek, aby také paní zpravodajka ještě měla možnost nakonec vystoupit. Takže nakonec, nebo ještě tedy ne, není paní Ketriste jako další. Um, thank you. Uh, <clears throat> Děkuji. Já bych zdůraznila, že eh, zatímco je třeba povinně plnit stávající závazky k realokaci eh, dětských uprchlíků. Nejsem si jistá, jestli eh, mandátorně spouštění mechanismus realokace by měl být součást tohoto nařízení. Navrhovaný ten opravný realokační mechanismus pořád neřeší ten problém tak, aby to bylo přijatelné pro všechny vlády na radě a my na tom nemůžeme trvat. Potom eh, systém podmíněnosti mezi eh, úplnou eh, účastí členského státu v mechanismu solidarity a národní obálkou na evropské strukturální a investiční fondy. To je také kontroverzní. Nesmíme zapomínat, že příjemci takovýchto fondů jsou například občanská společnost, která nemůže za jednání eh, své vlády vůči eh, uprchlíkům. Nicméně neustále vzdělávání evropské populace o potřebách uprchlíků a obtížné situaci je potřeba, abychom lépe pochopili problémy uprchlíků a abychom navr- eh, vybudovali solidaritu mezi společností a, uprchlíky. A nejenom mezi vládami. A já jsem si, uh, si, si nejsem jistá vůbec, jestli uh, ta vláda řeší takovéhle problémy. Děkuji. Paní Mecola, minutu. Jenom velice stručně. Když jsem nastoupila tady do parlamentu, tak jsem si nemyslela, že eh, na zasedání, kde se eh, budeme bavit o tom, co si myslím, eh, tu nejradikálnější mm, změnu legislativního aký něco, co, co je velice akutního, že, že se toho dočkám, takovéto reformy. Děkuji eh, Cecilii Wikström za optimismus během vyjednávání. Tento optimismus eh, i nadále sdílíme. Já přeji hodně štěstí našim eh, stínovým, naší stínové zpravodajce Alessandře, která bude koordinovat celou řadu pozměňovacích návrhů z naší frakce. Každopádně těším se na trvalou spolupráci mezi našimi frakcemi k této věci. Takže ještě než dáme slovo zpravodajce, tak slovo dostane z DG Home pan Nielsen. Děkuji, pane předsedo, a děkuji za příležitost říct si několik eh, slov do této debaty. Za stranu komise my si samozřejmě vyhrazujeme eh, to stanovisko eh, jak vzhledem k pozměňovacím návrhům parlamentu, tak rady. Nicméně vítám to hlavní směřování zprávy, protože je tady podpora k zavedení silného komponentu solidarity podle dublinského systému na základě toho opravného realokačního mechanismu. A tak dále. A také vítám eh, ten eh, princip stále odpovědnosti mezi členskými státy za eh, ty azylové žádosti. Mm, jsem rád, že to zpravodajka podpořila. Několik připomínek k dalším pozměňovacím návrhům. Je tam řada námětů, které jdou směrem k určité volbě pro žadatele a úpravy odpovědnosti, zejména eh, k možnosti zažádat o použití eh, toho, eh, té diskreční klauzule, možnosti realokovat skupiny. My samozřejmě se nad tím zamyslíme podrobněji, ale myslím si, že dohromady tohleto nabízí kvazi implicitní možnost pro žadatele a také poměrně to vyžaduje pádnou proceduru před tím ukončení odpovědnosti a já myslím, že my se nad tím ještě musíme pořádně zamyslet. Poslední věc, hm? pokud jde o Prahy pro zahájení té relokace, nad tím je třeba se ještě jednou zamyslet. Ty Prahy 100-150% se netýkají kapacity, ale podílu členského státu eh, na eh, celkovém eh, objemu žádostí. To znamená, že pokud členský stát bude na 70%, tak jiný členský stát eh, může být automaticky nad 100%. Proto ty navrhované Prahy eh, nevíme, jestli by opravdu fungovaly, když by se relokace spustila při 100%. A, a pokračovalo by to, dokud ten členský stát eh, bude na 70%. Tak pokud se podíváte na to, kde by to bylo u jiných členských států, tak by eh, to mohlo eh, začít eh, nebo skončit situací, kde budeme realokovat ze všech států zároveň. Ale tyhle technické věci se rádi s vámi probereme separátně. Děkuji a teď jenom stručně ještě Ana byla mm, za malské předsednictví. Děkuji vám, pane předsedo. Nejdříve poděkuji paní Wikström a, a stínovým zpravodajům, kteří jsou připraveni. A, dále pracovat na této důležité a citlivé věci a stručně vám eh, řeknu něco k pokroku na radě v tom dublinském nařízení. Na radě to bereme eh, z dvou ohledů. Diskuse o solidaritě, což si asi představíte, že je to nejcitlivější. Mm, tady byla uložena na eh, technické úrovni a potom na politické úrovni. Na technické úrovni probíráme dublinské nařízení v kontextu tematických debat, které se vedou eh, současně s eh, debata eh, s kvalifikační směrnicí, směrnicí o příjmových podmínkách a dalších. A jde o to, aby reforma společného azylového systému byla řádně vyvážená a aby ta reforma držela pohromadě. Děkuji za tuto velmi vypilovanou odpověď od předsednictví. A to opravdu trvalo hodně dlouho. Takže než vrátím slovo Cecílii, tak děkuji za velice intenzivní debatu, kterou si ta věc určitě zaslouží. A teď to stává slovo Cecílie. Děkuji, pane předsedo. Já jsem si poznamenala, co všichni zde uvedli, nebo ty vaše dotazy a Zareaguji vám na to individuálně. Ale my eh, ten systém musíme reformovat. Nemáme eh, společný evropský azylový systém. A přitom se zavádějí eh, nové hraniční kontroly ve členských státech. Je tady to tzv. turecké prohlášení a další věci. V tomto kontextu jsme zřídili eh, opatření ad hoc a nouzovou legislativu, jako je eh, to přesídlení 160 tisíc, eh, což bylo naprosto fiasko. Takže musíme skončit s těmi ad hoc řešeními a nalézt stabilitu ve tom společném evropském azylovém systému. To je třeba potrhnout. Několik z vás zmínilo zátěž těch frontových států. A já určitě nebudu eh, přispívat ke stávajícímu systému, kdy Itálie a Řecko jsou zaplaveny. A, a převažuje tam takový pocit, že se tam bude zřizovat takový eh, permanentní lágr z těchto zemí. Musíme těmto zemím pomoct. snadno eh, uvidíte, že ten návrh komise eh, byl napsán v kontextu situace eh, událostí z roku 2015, čili 1,5 milionu uprchlíků, kteří přišli na naše pobřeží. My musíme výjít ale z tohoto kontextu a vytvořit systém, který nebude fungovat jenom v Itálii a v Řecku. Pokud se něco stane na východních hranicích, bude to Polsko a Litva. Pokud se něco stane na středním východě, tak to bude třeba Kypr. To je jenom několik kilometrů No tamtud. A tak dále. Musíme vytvořit neutrální systém, který e, zafunguje při řešení e, jakýchkoliv těchto případů. Tak bychom mohli pomoci jakémukoliv členskému státu, který to potřebuje. A potom potřebujeme solidaritu. Upřímně řečeno, já mám ten e, pocit, že už se tady nechci vůbec ohánět solidaritou, protože to slovo se tak rozměňuje a zneužívá. Mluví se tady o tom tolik. Raději bych mluvil o návrhu, jehož cílem je dosáhnout nějaké solidarity. Tím, že se v systému prohlubuje důvěra, tak eh, že každý eh, hráč přebírá odpovědnost, plní povinnosti a potom eh, se prohubuje důvěra. To je teď v Evropě třeba. Zažili jsme různé krize, ale největší krize je, myslím, dostatek eh, důvěry. A na nás je, abychom eh, už splnili očekávání občanů. Několik z vás tady hovořilo o tom optautu. No, z modrého to, to nespadlo, to, že jsem to vyškrtla i já. Hodiny a hodiny pracuji eh, se členskými státy, s eh, právní službou eh, tady v parlamentu, s jinými experty a je zřejmé, že je možné dosáhnout přesně toho, o čem v textu hovořím. Zjistit, jestli některé ty fondy lze zadržet a nevy dáte členským státům, které eh, ne plní ty dohody, na kterých jsme se společně dohodli. Také si musím uvědomit, že některé eh, státy dostávají víc než jiné. A to já zdůrazňuji. Včera se... Hm, včera, včera, včera byl uh, Mezinárodní ten žen, ale uh, uh, není cash is the king, ale cash is the queen peníze jsou královna. To je eh, v poměrně mlčenlivý jazyk, abych tak řekla. Prostě nevybíráte. Evropská legislativa je něco, co musí každý členský stát dodržovat. A nejde přeci, aby je pokud jde tady o ekologické právo a o změnice úvody, tak to si vybereme, tam chceme optat. Ne, proč by měl být opt-out u něčeho tak důležitého, jako je společný evropský azylový systém? Tady hovoříme o lidech. O lidech, kteří potřebují eh, mezinárodní ochranu. To si myslím, že bylo úplně rozumné. Pokud je o vaše eh, příspěvky, děkuji všem stínovým zpravodajům za jejich kreativitu. Hmm, za to, že se tak velmi dobře eh, orientují v tom, co se děje a těším se na vaše pozměňovací návrhy. Všechny pozměňovací návrhy protože můj text je pouze východiskem a teď jej doufám zlepšíte. A těším se na plodnou spolupráci a individuálně vám budu reagovat na ty věci, o kterých jste mluvili. Takže ještě jednou vám děkuji a těším se na velice eh, zajímavou cestu, která nás eh, všechny čeká. Děkuji velice naší zpravodajce. Lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 23. března v rámci všech postupů Recastu. A e. já děkuji všem kolegům, kteří se zapojili do debaty. Nyní se dostáváme k dalšímu důležitému <clears throat> tématu. Reforma současného systému azylového řízení. Tady je eh, návrh eh, směrnici o kvalifikaci změnit na nařízení. Kolegové, kteří odchází, eh, by prosím mohli odcházet potichu. Kvaliční, kvalifikační směrnice je legislativou, která umožnila integrovat Ženevskou konvenci do systému evropské legislativy. K první novelizaci došlo v roce 2011 a nyní komise navrhuje změnit tuto směrnici na nařízení a tím ještě posílit harmonizaci přístupu k držitelům statutu oprchlíka a příjemců statutu mezinárodní ochrany. Je důležité tedy nastavit určité standardy, pokud jde o úroveň této ochrany. Spravodajkou je Stania Fajon, která nyní představí svůj návrh stanoviska. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Je to první prezentace zprávy a proto pohovořím svým rodným jazykem, slovensky, takže mám tam trochu času na to, abyste si mohli vzít sluchátka a pokusím se mluvit pomalu. Dovolte mi říct si několik obecných poznámek. Na úvod. Již několikrát tu dnes bylo, eh, byly ta určitá fakta uvedená já však považuji za důležité je znovu opakovat. 1,5 milionu lidí dorazilo na evropskou půdu v posledních dvou letech. Až zažádali o statut mezinárodní ochrany. V Evropě máme 500 tisíc obyvatel posledních dvou letech také více než 10 tisíc lidí zahynulo ve snaze dorazit do Evropy. Náš systém azylového řízení nefunguje, protože většina těch pravidel byla iniciována před 20 lety a navíc se stále opírají o, o koncept členského státu vstupu a já opravdu doufám, že paní Wikstrom bude ochotná v tomto ohledu ustoupit. Máme nízkou úroveň harmonizace postupů a samozřejmě nám také chybí solidarita. podstatě tedy to funguje tak, že máme 28 různých národních systémů. A to znamená, že tedy tentokrát musíme opravdu uspět s harmonizací Revidovaná pravidla byla představena v polovině roku 2015, nikdy však nebyla implementována v praxi. A tato prav... náš tedy systém byl nekoordinovaný, koordinovaný jen zdánlivě a proto se také rozpadá a vede k izolacionickým tendencím, a to i u nás doma ve Slovensku. A nyní vlastně je to téma, které narušuje i evropskou integraci a solidaritu. Evropský rozpočet se opírá o myšlenku solidarity. Většina prostředků z fondů pro kohezi jde nyní do zemí a na východě Evropské unie. A to jsou země, které svým chováním také narušují tedy tu, ten základní princip solidarity, což je něco, co bychom měli důrazně podsoudit. Evropští občané a nás toho dnes očekávají mnohem víc. Když se podíváte na poslední výsledky průzkumu Eurobarometr a na odpovědi v oblasti migrační a azylové politiky, je evidentní, že lidé od nás očekávají řešení. Já jsem <clears throat> svá stanoviska vypracovala na základě rozsáhlých konzultací s jednotlivými členskými státy, a také nevládními organizacemi a dalšími zainteresovanými skupinami a doufám, že mé stanovisko přispěje k nalezení řešení. Nejprve ve svém stanovisku žádám rovnoměrnější rozložení zátěže, což také posílí předvídatelnost v rámci Evropské unie a urychlí rychlost našich reakcí. V tom smyslu, že uprchlíci se rychleji zapojí do společnosti a budou představovat menší zátěž. Harmonizovat pravidla je třeba ze zdo, směrem ze zdola nahoru, nikoli ze zhora dolů, jak navrhuje komise. Proto tedy vítám, že tato harmonizace by měla být implementována formou nařízení a nesouhlasím se snahami některých členských států, které si přejí zachování směrnice. A teď tedy pokud je o některé základní prvky mého stanoviska. Soustředím se především na ty zásadní změny, které navrhuji. Mým primárním cílem je poučit se z nejlepších postupů v členských státech. Musíme odstranit příliš dlouhá, komplikovaná administrativní řízení, musíme přispívat integraci a zamezit sekundárním pohybům. A to také znamená, že jednotlivé postupy po celé Evropské unii musí být co do největší možné míře e, uniformní a musí zajistit rovné zacházení. A zohlednit tedy také e, čerstvé judikáty Evropského soudního dvora a Evropského eh, soudu pro lidská práva, které eh, hovoří o potenciální diskriminaci a jejich předcházení. Pokud jde o definici statutu uprchlíka a dostatečné ochrany, tady je třeba upravit pravidla, která regulují délku pobytu A lidé, kteří již mají statutu prchlíka, by měli mít nárok v dohledné době na povolení k pobytu a to na dobu pěti let a nikoli tedy systémem 3 plus 1, jak navrhuje komise. Bez ohledu na to, jaký statut má daná osoba, a potřebuje ochranu. A není také důvod, proč osoby, které má mají nárok na subsidiární ochranu, by měly mít omezeny své, svá občanská práva a nároky. Jak tomu v tuto chvíli je v celé řadě členských států. Já si myslím, že tady můžeme být ambicioznější, <clears throat> pokud jde o zkracování lhůt pro získání povolení, pracovního povolení a, a povolení k pobytu. Pro oba typy statutu navrhuji tedy změnu těchto lhůt dostatečně dlouhou na to, aby předcházela sekundárním pohybům, zajistila bezpečnou integraci a zajistila, že tedy na konci této cesty je možné získat také trvalé povolení k pobytu. Pokud jde o revizi statutu mezinárodní ochrany, tady bychom mohli být flexibilní. Mělo by to být volitelné, toto ustanovení. Jakmile členský stát dojde k závěru, že je to nezbytné, a pokud situace v zemi v úvodu se nějak zásadně změní, komise navrhuje provést revizi po třech či jednom roku a já navrhuji takové volitelné opatření, které by snělo zátěž z příslušných orgánů, protože komise eh, nedokázala dostatečně podepřít argumenty svůj požadavek na to, že tento přeskum by měl být povinný. Toto opatření se navíc ukázalo jako velká administrativní zátěž pro příslušné orgány, mají-li tedy přeskoumávat statut osob, které žádají o, o mezinárodní ochranu. Pak tu máme další ožahavou problematiku, povinné přehodnocení Pokud je o přeskum eh, statutu interní ochrany, to je něco, co vyžaduje komise, mělo by to být volitelné, nikoli povinné. Jde o koncept, který vlastně ani neexistuje ve všech členských státech. A toto vyhodnocení musí být nedílnou součástí celého procesu zpracování žádosti. Další důležitou změnou, nebo tedy pozměňovacím návrhem, je eh, v oblasti směrnice o povolení dlouhodobém pobytu. Tato směrnice uvádí lhutu mimořádně pěti let, ale v roce 2011 došlo k rozšíření rozsahu působnosti této směrnice a vlastně stejná lhuta byla vstažena také na osoby, které mají statut mezinárodní ochrany, ale pouze ode dne, kdy tento statut získali. A já navrhuji ve své zprávě, aby toto pětileté období začalo běžet od okamžiku, kdy daná osoba požádá o mezinárodní ochranu. Víme, že tyto postupy v některých členských státech mohou trvat eh, několik let a já nevidím žádný důvod, proč by vlastně tato doba měla být eh, vyplýtvána. Není žádný důvod aby, proto, aby tady to pětileté období začalo běžet teprve od okamžiku udělení statutu mezinárodní ochrany. Další nová kategorie, kterou navrhuji, a to je také důležité, Měli bychom rozšířit rozsah působnosti do, statutu dodatečné ochrany také na osoby, které uprchly ze své země původu, protože tam došlo k nějaké živelné či přírodní katastrofě. Ve chvíli, kdy máme osoby, které opouštějí eh, svoji zemi původu, protože v důsledku klimatických změn tam došlo k nějaké zásadní přírodní katastrofě, měly by být také zahrnuti do rozsahu působnosti a tito takzvaní ekologičtí uprchlíci eh, jsou tedy skupinou, eh, která se bude objevovat stále častěji, zvláště v případě, že tedy nenajdou útočiště nikde jinde. Pak je tu další důležitý prvek, definice rodiny. Všichni souhlasíme s rozšířením této definice, to je také vlastně jádro té reformy azylového systému. A v souladu s dublinským nařízením bychom tedy definici rodiny měli rozšířit také na sourozence. Je také důležité sjednotit definici rodiny v rámci těch jednotlivých právních aktů, ze kterých se skládá celý ten systém azylového řízení, protože nyní je ta definice roztříštěná a otvírají se určité mezery v zákoně. To jsou tedy hlavní prvky mé zprávy a já jsem se snažila být co nejambicioznější a nejprogresivnější. Děkuji tady všem za spolupráci s tínovým zpravodajům, ostatním zpravodajům. Těším se na vaše pozměňovací návrhy a připomínky a jsem opravdu přesvědčená, že reforma azylového řízení je iniciativou, na které visí budoucnost Evropské unie a já doufám, že z Evropy se stane humanitární kontinent. Děkuji velice, Tanio. A nyní tedy Alessandra Mussolini za APP. E Děkuji. Já si přeji. A zároveň apeluji na radu a komisi, aby pozměňovací návrhy které parlament považuje za zlepšující, v rámci jednotlivých směrnic jsou společné aspekty, my se jim tedy, kterým se lze věnovat, protože jsou to body, na kterých se shodneme. Ale zároveň bych chtěla stručně okomentovat to, co tu řekla paní zpravodajka. Jestliže se chceme vracet eh, k filozofii Dublinu, tak jak to představila paní Wikström, tedy k té filozofii zjednodušení postupů, myslím si, že zjednodušení a zrychlení postupů to není proto, abychom zatížili naše administrativní struktury. A nejde jen o problematiku byrokracie. byrokracie. Podobnou filozofii najdeme i v textu komise. Například v případě Itálie eh, paní zpravodajka to upozornila na 14 členských států, které mají tu pětiletou lhůtu pro oba typy statutu, tedy statut eh, uprchlíka a statut doplňkové ochrany. Proč? Protože automaticky ve chvíli, kdy začneme nastavovat časové lhuty, otvírá se možnost vrátit se To znamená, že někteří utečenci se opět mohou stát nelegálními. A já to prostě vnímám jako problematické. My jsme pro, my v zásadě můžeme souhlasit s tím, že harmonizace časových lhůt, tedy časových lhůt v rámci dvou statutů, a také pokud je o nepovinnou revizi, ale pokud jde o koncepci rodiny, a koncepci žadatele, který může předložit žádost. Tedy pokud jde o rozšíření rozsahu působnosti i na ty tzv. ekologické nebo environmentální uprchlíky, pak ty by došlo k dalšímu prodloužení časových lhůt, pokud bychom se drželi návrhu komise a navíc bychom tedy nějak neulehčili situaci těm, kteří opravdu utíkají před válečným konfliktem či předkládají humanitárně podložené žádosti. Dále paní zpravodajka hovoří o koncepci rodiny, navrhuje jej tento koncept rozšířit Ale tento návrh může být problematický. Já si pamatuju, že ve všech legislativních textech, které konkrétně pokud je o nařízení, čím více chceme rozlišovat a konkretizovat jednotlivé kategorie, tím více připravujeme o možnost do budoucna přidat i kategorie další, které by mohly být potřebné. Jestliže budeme definovat velmi podrobně, zavíráme si dveře před eh, použitím dalších možností a další a další zranitelné osoby eh, vystavujeme riziku diskriminace. Pokud tedy bude použito nařízení. A také jste nehovořila o bodě, který je pro mě důležitý, slučování rodin, ať už v zemi původu, či v zemi tranzitu. Ano, my analyzujeme, přeskoumáváme rodiny, považujeme rodinu za rodinu, ale pokud je o složení rodiny a její sloučení ve státě, kde byla podána žádost, tady to vnímám trošku problematicky. My se totiž můžeme dopracovat ke konkrétnímu riziku, eh, v tom smyslu, že budou eh, vznikat fingované sňatky, například, a můžeme mít dokonce nezletilého ženicha nebo nevěstu, protože i takovouto osobu můžete považovat za někoho, kdo tedy vstoupil do manželství. It's just that we have the minister. V 11.15 máme další program, takže musíme zvládnout projednávání toho programu. Chci, abychom přijali našeho hosta včas dostávám nějaký divný překlad do svých uší. Eh, je to nějaký zvláštní jazyk, nemám v ochu angličtinu, je to nějaký jazyk z pobaltí. Ne, je to vlastně holandština. Eh, no, takhle nemluví Sofino, dobře. Eh, takže teď jsem využil zase třeba minutu, pardon, a nyní... Nebo Cecílie chce mluvit? Omlouvám se, pravý pan předseda. Nejprve by měl hovořit někdo za EKR, velice se omlouvám. Omlouvám se. A za EKR, prosím. Děkuji, pane předsedo. E KR v zásadě vítá tento legislativní návrh, stejně tak jako jiné s tím související návrhy Komise pro harmonizaci postupu při azylovém e, řešení při, e, řešení, žádosti o azyl při přijímání uprchlíků. Co se týče sekundárního pohybu a obchodu s tím souvisejících, jsou velkým ohrožením pro věrohodnost našeho azylového systému. Azylový postup se stal kanálem pro hospodářskou migraci. Neměli bychom být naivní a, nehle, a nevidět to v tom smyslu, že celá řada lidí utíká z obecných podmínek ze zemí původu než kvůli pronásledování, eh, ať už z důvodu rasy, náboženství či politického názoru. Je nesmírně důležité eh, zvýšit pobídky a podněty a zlepšit sankce, aby prostě tak nečinili. Je zásadní odradit ty, kteří nepotřebují pomoc, aby zneužívali azylový systém. EKR je pro harmonizaci e, národních systémů a věříme, že nařízení je správným nařízením, jak dosáhnout tohoto cíle. Avšak harmonizace by měla znamenat společná přísná pravidla týkající se výkladu a minimálních standardů, více než obecná pravidla e, vo, volnou možnost interpretace a maximální standardy. Mělo by to odrazovat a nikoli pozbuzovat potenciální uprchlíky, aby přicházeli do Evropy. Co se jedná o návrh paní Fajon, celá řada pozměňovacích návrhů podle našeho názoru nezlepšují vůbec návrh komise, ale spíše mm, postupují proti cílům tohoto nařízení. Omezují povinnosti a zvyšují práva žadatelů, zatímco současně omezují možnost orgánů. Například nemůžeme podpořit koncepci eh, klimatických uprchlíků anebo rozšíření definice členů rodiny nebo eh, škrtnutí požadavku, že žadatelé musí podat návrh eh, v určitém čase, zejména co se týče prodloužení platnosti povolení k pobytu pro uprchlíků a e, příjemců subsidiární ochrany. Mezinárodní ochrana by vždy měla být e, dočasná a její poživatele e, by se měli navrátit co možná nejdříve, zejména neprojevují žádné prvky integrace. My se domníváme, že subsidiární ochrana by měla mít zaručena pouze na rok a potřeba ochrany by měla mít hodnocena před jakýmkoliv obnovením. A toto hodnocení by mělo být povinné pro všechny členské státy. Děkuji vám. Děkuji. Jenom abych vysvětlil, nemáme stínového zpravodaje EKR. To jsem chtěl jenom vyjasnit. A teď paní Wikstrom, prosím. Děkuji. Já si beru slovo eh, jménem mé kolegyně Angelika Mlinár, která tady s námi bohužel dnes nemůže být. Ona chce poděkovat paní zpravodajce pro, za vynikající práci, jako vždy, a domnívá se, že tento návrh posiluje a zlepšuje návrh komise a ubírá se správným směrem a vítá zejména přístup zpravodajky eh, s cílem zlepšit ochranu a eh, integraci úvod, na rozdíl od toho, co tady právě zaznělo a co se týče mm, environmentálních změn týkající se ochrany a eh, také zlepšení subsidiární ochrany uprchlíků, změna týkající se prvku mezinárodní ochrany a také Eh, místo přístupu trestání, přístupu povzbuzování. Eh, Navrhuje určité změny, které by ráda viděla v návrhu. Ku příkladu domnívá se, že bychom měli rozšířit eh, možnost slučování rodiny a rozšířit pojem rodiny místo, abychom poskytovali, abychom využívali sankce místo povzbuzování a Táňa se velice těší na další plodnou spolupráci i v budoucnu. Děkuji Cecílii za to, že se dodržela čas taky. A nyní Barbara Spinery má slovo za GOE NGL. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já velice vítám a právní upřesnění týkající se mm, jaksi přesnosti této zprávy, brilantní argumentaci jednotlivých kritických bodů tohoto nařízení. Nařízení, které je třeba naprosto zásadně změnit, zejména v bodech, e, které právem zdůraznila Táně, a sice nebezpečí harmonizace směrem dolů, harmonizace, tak krásné slovo z hudby. A v tomto případě bychom spíš mohli hovořit o nivelizaci. Důležité je eh, vyrovnání statutu a nároků vyplývajících ze subsidiární ochrany a statutu mm, uprchlíka či žadatele o azyl a mm, mm, zejména vzájemné uznávání v případě rozhodování o poskytnutí azylu. A tak nejrůznější oblasti, kde se odkazuje na absolutní povinnost. Absolutní je ta slova, kdy nelze navracet obrchlíky A také otázka dlouhodobého pobytu. Jsou tady určité pozměňovací návrhy, Táni které se mi zdají, že posilují text. Já sama jsem také měla několik návrhů a o několika z nich bych se chtěla zmínit. Nejprve uznávání statutu klimatického uprchlíka. Tady jsem skutečně šťastná, že je to tak jednoznačně řečeno. Můj návrh by byl, abychom přesně řekli, o jaké klimatické škody či ohrožení se tam jedná co může eh, být způsobeno lidmi, ale také politikou západu. Známým příkladem Landgrab, kdy v široké části Afriky a Asie se proměnily v poušť. Eh, musíme také společně popřemýšlet. A tady se obracím na kolegyně a kolegy z EPP, a z EKR. A vyžaduje, prosím vás, přemýšlejte, toto je nové téma a je nesmírně důležité, abychom dospěli k dohodě. Dalším bodem, který je pro mě velice důležitý, to je doba trvání povolení k pobytu, které by muselo být možné také prodloužit. Můj návrhem je, abychom i zde Eh, rozšířili definici rodinných příslušníků v rámci slučování rodin. A o tom je třeba diskutovat. A kolegyně Mussolini by chtěla říci, chápu tu úvahu, že čím více se definuje, tím více se vylučuje. O tom je třeba popřemýšlet. Avšak přístup k subsidiární ochraně a už pojem subsidiární ochrany jako takové by měl právě jít nad rámec definice a měl by být inkluzivnější a ne vylučovat. A potom prodloužení takzvané lhuty milosti, kterou mají dostat ti, kteří nedostali oficiální prodloužení povolení pobytu, nebo které bylo zrušeno v návrhu Táni se přece jedná o tříměsíční právo pobytu na evropské půdě, aby se poskytla možnost dalšího legálního pobytu v Evropě. A tady se domnívám, že toto je velice obtížné navrhnout, když pomyslíme na to, jakým způsobem člověk získá mm, v legálním přístupu jenom na tři měsíce. Děkuji mnohokrát a za zelené Jean Lambert, prosím. Děkuji, děkuji také Táně Fajon za výbornou zprávu a celá řada z návrhů tam obsažených by moje skupina podpořila. Také hovořím eh, ve jménu zpravodaje za parlament, když jsme pracovali na úpravě směrnice a byli jsme potěšeni, že tentokrát poprvé od doby, kdy Evropský parlament má legislativní spolurozhodování v otázce interní ochrany a také v oblasti lidí bez státní příslušnosti a jak je chránit v jednotlivých státech. Eh, jistě se budeme hovořit o pozměňovacích návrhích. Rada bych eh, řekla něco k tomu, že to má být nařízení. A myslím si, že bude-li to nařízení, které snižuje vlastně váhu, a proto by komise možná měla zvážit statut. Zda tedy je to skutečně vhodnější pro nařízení nebo pro směrnici, kterou potřebujeme mít na stole. A lidé tady hovořili o záležitostech týkající se skutečnosti, ale realita v členských státech jistě je taková, že ideál definovat statut rok po roce, rok po roce, pro, rok po roce po lidi, to je absolutně byrokratická noční můra, když se podíváme, jak se to dělo poprvé. A proto to dáváme eh, překáž, nebo proto se musíme podívat na překážky ve členských státech eh, eh, v souvislosti s poživatelem a žadatele, který má právo na ochranu, včetně jeho rodinných příslušníků. Tady existují skutečně rizika, která mohou ohrozit mentální zdraví. Je to absolutně protichůdné myšlenkám integrace, protože když nevíte, jaký bude váš statut za určitou dobu, Eh, tak jak můžete být vlastně povzbuzován k integraci? A většina zaměstnavatelů nebude ochotná ty lidi zaměstnat, protože nebudou vědět, jestli tam zůstanou za několik let. Hm, takže tady je třeba, abychom vytvořili Eh, jasnost, jestli chceme, aby lidi měli určitou mm, stabilitu v jejich životech a aby členské státy měly určitou stabilitu ve svých systémech, tak tady ty povinné přeskumy by neměly být vítány. A myslím si, že to funguje také v tom prodloužení statutu. To je samozřejmě něco, co minule navrhla komise. Parlament se toho vážil a ocenil to. A o čem tady hovoříme? Možná, že to bude jiný status. Nemusí to být rozdíl v potřebě ochrany. A myslím si, že tady musíme být naprosto eh, jasní v tomto a požívat subsidiární ochranu neznamená, že některý z nás jsou cenější lidské bytosti a druhé si eh, zaslouží menší ochranu, ať už se to týká čehokoliv. Takže my velice vítáme Mm, názory týkající se um, vyjasnění toho statutu, potom co se týče udělování um, povolení k pobytu, aby místo toho povinného přeskumu. A nemáme moc času, ale myslíme si, že my musíme zapracovat určité závažné body a velice vítáme, abychom se znova podívali na definice rodiny a stejně tak na působnost těch, nebo na tu, kteří budou vlastně v potřebě sekundární ochrany. Děkuji, Jean. Za EFDD mám na seznamu pana Kastalda, ale nevím, jestli je přítomen. Jestli pan Kastaldo? Není. Máme ještě čas na to dát slovo komisi? Poprosím zástupce komise o stručný příspěvek. Pan Nils. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych rovněž chtěla říci, že vítám eh, návrh zprávy paní zpravodajky. Myslím si, že to také jde v souladu s návrhy komise, abychom usilovali o větší harmonizaci. Um, jsou tam dva takové důležité věci. Máte zde být větší uznávání mezi členskými státy a za druhé také nemá tam být eh, prostor pro ten závod ke dnu pokaždé, když je krize. Myslím si, že zpravodajka podporuje tyto dva cíle. Eh, máme určité obavy, které se týkají pozměňovacích návrhů, které se týkají různých eh, občních ustanovení. Například je tam ta pravidla vnitřní ochrany a tam právě chceme naopak mít více větší jednotnosti a společných pravidel. Pak tam jsou ještě věci, o kterých bychom chtěli hovořit eh, pravidelně, eh, podrobněji, například co se týče eh, těch návratů, pak co se týče rozšíření doplňkové ochrany i třeba na ty klimatické uprchlíky. O tom tady máme určité pochybnosti. Evropská unie už činí mnoho práce, jak chránit třeba různé takové osoby, jsou zde různé iniciativy v rámci OSN nebo jiná, takže si myslím, že zde není nutné rozšiřovat tuto ochranu na tyto uprchlíky nebo na tyto osoby. Také <coughs> vítáme větší přístup třeba k vzdělávacím opatřením a i k dalším částem zprávy, nebo podporujeme i další části zprávy paní zpravodajky. Dobře, takže teď dávám ještě slovo paní Tanie na závěr. Ano, děkuji. Já k tomu mám pouze pár stručných reakcí. Asi se chci vyjádřit k tomu, co eh, řekla komise. Eh, myslím si, že je vždycky eh, dobrá, vždycky je dobrý čas na dobrý návrh. Chtěla bych poděkovat všem stílovým zpravodajům, kteří se účastnili tohoto prvního kola reakcí. Vezmu v úvahu samozřejmě všechny jejich návrhy a také děkuji za různé eh, návrhy nebo na různé komentáře, protože eh, mi pomohou nasměrovat tu cestu. Mým hlavním cílem, který také stíli ostatní kolegové, je to, aby lidé, kteří přicházejí do Evropy a potřebují mezinárodní ochranu, eh, mohli mít ve svém životě stabilitu. Týká se to vlastně obou těch statutů, týká se to těch různých prodlužování. Jde o to, aby tam nebyla nějaká punitivní opatření, ale spíše, aby to těm lidem umožnilo ta opatření zařadit se, integrovat se do života. S tím souvisí ta, ty návrhy, které se týkají e, znovu sloučení rodiny. Budu spolupracovat s kolegy, také i s komisí a s radou. A doufám, že se nám podaří postupovat ambiciozním směrem. Děkuji, říká pan předseda. Děkuji za prezentaci, děkuji také stínovým zpravodajům za jejich podrobné příspěvky. Pozměňovací návrhy prosím předkládejte do 24. března. Dalším bodem je návštěva řeckého ministra, který je na cestě. Na jeho mm, proslov máme 45 minut. Mm, ale vlastně ještě trošku jsme v předstihu. Takže já bych navrhovala, abychom si dali kratičkou přestávku, ale poprosím vás, abyste opravdu nikam neodcházeli, protože začneme zřejmě v 11.10. Takže pouze máme pár minutek k dispozici protože pan ministr podle programu měl začít ve čtvrt na 12. Colleagues, take your seats now, please. Vážení kolegové, prosím, posaďte se, čeká na další bod. Thank you, colleagues. Um, I know you're all starting. Děkuji. No, kolegové. Eh, chci říct, pokud máte potom zájem přihlásit se do debaty, tak už nám dejte najevo, že se hlásíte. Mm, je zde pan ministr, který už u nás byl. Jsem velice rád, že přišel právě v tento, tuto důležitou dobu bude hovořit, nebo dnes zatím jsme hovořili o Dublinu a o kvalifikační směrnici, ale teď samozřejmě se asi podíváme, jak to vypadá v praxi, protože to může být úplně jiné. A pan ministr bude hovořit jak o situaci v Řecku, tak i o širších eh, souvislostech. Už mu nechci ukrajovat více času. Pan ministr bude mít k dispozici asi 10 minut. Jedná se opravdu eh, důležitá témata. Týká se, o, týká se to návratu, také zranitelnosti osob, eh, také se to týká tedy těch dublinských transferů. Bude hovořit celé jistě o všech těchto věcech. Já mu dám teď prostor na 10 minut a pak vás požádám, abyste se zúčastnili diskuse, ale požádám vás, abyste se omezili tak na minutu, minutu a půl a prosím formulujte své dotazy mm, přesně a jasně. A pak ještě tedy pan minister dostane slovo na dalších 10 minut. Pokud tedy už eh, nejsou žádné další otázky, tak rovnou požádám pana Janise, aby se ujal slova. Páni poslanci, dámy poslankyně, nesmírným potěšením moci dlít mezi vámi zcela nezávisle teď na tom, zda máme stejný názor nebo ne. Je přeci samozřejmé, že různost názoru existuje. Mám po každé vždycky počít, že se nacházím v přirozeném prostředí. A odjíždím a pak vím, že rozdíly i eh, souhlas povedou k tomu, že se situace pro mou zemi zlepší, pro uprchlíky se zlepší, pro všechny. Moc času nemám, ale mám hodně věcí na srdci a budeme milejší, budete-li klást otázky, na které budu moci odpovědět. Takže v roce 2015 150 tisíc uprchlíků prošlo Řeckem 10 tisíc denně v průměru. Řecko jsme neměli takovou pomoc Evropské unie, kterou bychom očekávali, ale zvládli jsme situaci, došlo k epidemím, ale k žádným katastrofám, k žádnému umrtí a zejména vznik eh, vznikl přátelský pocit i u řeků, poskytovali podporu uprchlíkům. Potom uzavření hranic v celé Evropě, ilegálně deset, o, o tisíce se proudy e, zredukovaly na 2500 denně a 60 tisíc jich teď vězí v Řecku e, i na základě podpisu dohody EU Turecka. Pak jsme měli i domény, a během velice krátké doby od doby zřízení i domény to vypadá tak, pak zase i domény bylo rozpuštěno a pak byla vytvořena přijímací střediska, jak už jsem řekl, na začátku byly podmínky velmi špatné, ale den za dnem se situace zlepšovala, dnes jsou podmínky dobré. Během osmi měsíců o to rozpuštění indomény jsme vytvořili 50 tisíc přijímacích míst Neměli jsme původně taková přijímací střediska, původně jich bylo velice málo, když to všechno propuklo. A zároveň během tří měsíců po nebo za tři měsíce po rozpuštění Indomeny jsme také eh, dospěli k předběžným dohodám a leco jsme učinili nejhorší přijímací tábory. Jsou teď dobrými přijímacími tábory, neexistují tady žádní uprchlíci, kteří by museli nocovat v nějakém stanu a Eh, že by nedostávali možnost ubytování, zdravotního zásobování, očkování dětí a za to nám poblahopřála i Světová zdravotnická organizace a děti teď chodí do školy. Nedoprovázení nezletili 300 míst jsme nejprve měli a teď eh, už během osmi měsíců jsme dospěli k 1400 míst a myslím si, že do léta, pakliže nedojde k žádným migračním proudům, budeme eh, moci poskytnout útočiště všem nedoprovázeným nezletilým. Zatím se pokoušíme skutečně udělat vše, co je v našich silách. Ost- situace na ostrovech je obtížná. Eh, souvisí to s tím, že tam panuje spíše populismus jako reakce vlastně strachu. Jako i ti, kteří řekli, tyto ostrovy, tam panuje strašlivá situace. Ovšem teď došlo i zde ke zlepšení, došlo k třem případům úmrtí v morě. V zimě to bylo tragické, potom, ale také propukl ten populismus, ale to už pominulo. Eh, říkalo se, že uprchlíci nemějí přicházet, jen ať jdou dál. Tě, eh, ne, eh, majitele hotelu už nechtěli pronajímat místnosti, ale mě překvapilo, že než nedošlo k žádným výrokům proti takovému způsobu chování vůči uprchlíkům. Pak došlo k těm případům umrtí a potom se udělaly nějaké ústupky, tyto tábory byly opět jaksi obnoveny. A nepodaří se nám změnit atmosféru na ostrovech, no tak se zase dostaneme do stejné situace. Proto je důležité, aby se něco udělalo. Důležité je, aby frakce něco udělali, poslanci něco udělali, aby se postarali o to, aby tento fenomen situace na ostrovech, atmosféry na ostrovech byl prostě změněn aby došlo ke zlepšení podmínek, aby byly dány k dispozici hotelové kapacity, abychom mohli zřídit nové přijímací tábory a střediska, aby bylo možno zaručit služby a ochranu ochrana mnoha uprchlíkům a migrantům. Plány do budoucnosti společně s generálním ředitelstvím komise pro rok 2017. Tady bychom chtěli na 30 tisíc z 20 tisíc navýšit ubytování v bytech a chtěli bychom eh, přejít na 2020 2018 vytvoříme další přijímací tábory, 10 tisíc nových míst chceme poskytnout v bytech. To znamená, ti, kteří mají na to právo, uprchlíci a migranti, těm bychom rádi poskytli možnost důstojného ubytování. A nejpozději do dubna eh, dáme k dispozici všem uprchlíkům také cash peníze a budou dostávat povolení k práci a kromě toho existuje také možnost následující záležitosti. E, pro nás je nesmírně důležité, a to bylo důležité i pro minulé diskuse, kdy se hovořilo o zprávě Cecílie, k tomu několik bodů. Cecílie to byla výborná zpráva, nemohu sice souhlasit se všemi body, ale zpráva paní Wikström může v skutku být dobrým základem pro diskusy. A to už je pro nás něco velmi významného. My se domníváme, že zprávy komise nemohou být žádným základem pro diskusy. Čili způsob, jakým se hovoří o opravdové solidarity, no spíše musíme hovořit o nedostatku solidarity. A způsob eh, nakládání s Dublinem ukazuje, že zcela nezávisle na politické situace a na základě politické orientace to prostě teď není aplikovatelné. A teď se jedná o, nejedná o to, zda Řecko chce nebo nechce, Itálie chce nebo nechce. Je to prostě nereálné a zhroutí se to s prvním nástup, eh, nárůstem migračních proudů. A my se domníváme, že i úlohou Evropského parlamentu který je legislativcem, je připravovat takové zákony, aby nedocházelo k rozhodnutím, eh, která obcházejí parlament. A teď ještě chci jmenovat nejdůležitější záležitosti, kde jsme si zajedno a ne, nepoukazovat na technické rozdíly. Také vycházejí ze zprávy, kterou jste diskutovali. My se domníváme, že je důležité, abychom měli zautomatizovaný postup, čili ne, aby nikoliv se znovu rozhodovalo, znovu rozhodovalo, znovu rozhodovalo. Eh, to mm, tady to nepřináší žádnou přidanou hodnotu. Proto je nesmírně důležité, aby celý postup byl zautomatizován. To znamená, postup musí být také kvantifikovatelný. Nelze to teď míchat dohromady s tím, zda situace tady nebo tam je jiná a ne 150 My se domníváme, že, můžeme, že bychom se měli pohybovat pod 100 ale to je samozřejmě předně technických diskuzí. Je naprosto jasné, ať už je to v jakém státu, dnes je to Řecko, Itálie, zítra to může být Německo nebo Polsko, nebo taky Maďarsko, a pak, když se nějaký stát uloží nějakému státu, aby prostě dělal sam samotný tento ček v, v souvislosti s Dublinem, no tak ten stát eh, se zroutí, to nejde. My jsme se snažili vytvářet co možná nejvíce přijímacích míst, ale pak, když se zvýší migrační toky a od nás se bude požadovat to, co je zakotveno v Dublinu, no tak Evropa uvidí, že Řecko samo prostě není schopno to zvládnout. To by Řecko zničilo a zároveň by to zničilo Evropu a přineslo by to veliké problémy pro uprchlíky a migranty. To, té, to tež platí pro Itálii a pro jakoukoliv zemi, kterou si můžeme představit. Z právního hlediska vám to nejsem schopen teď právně popsat. My nechceme žádnou flexibilní solidaritu. Taky teď nemohu říct, no nevím, možná, že bychom mohli akceptovat nějaký kompromis, něco jako druhá fáze, o které hovořila Cecílie. Každý stát musí přece jednoduše, alespoň, a to je důležité i z politického hlediska, musí přijmout uprchlíky a krok po kroku musí se navyšovat tento počet. A taky bych rád řekl, že dobrovolný základ nabídky, to tady opravdu Řecku nepomohlo. Měli jsme dohodu s Evropskou unii, eh, aby to nebylo libovolné. Třikrát se apelovalo na ochranu a celkově Eh, jsme dostali jenom 5% prostředků, o které jsme požádali prostřednictvím dohody mezi Řeckem a EU a většina dobrovolných nabídek přicházela jenom z určitých členských států. A tady chci jmenovat Německo, Nizozemsko, Švédsko, Portugalsko, možná, že jsem na nějaké země zapomněl, ale to nebyly všechny členské státy. To znamená, my se domníváme, že třeba, že máme různé názory i v souvislosti se zprávou paní Wikström, je tato zpráva dobrým základem pro diskusy. My eh, tak, eh, jak řekla Cecília, budeme projednávat pozměňovací návrhy, ale my se domníváme, že z hlediska celé situace musíme postupovat jaksi celostně. Tady se teď rozvíjí veliké snahy, Cecílie vnesla do toho velké úsilí, abychom dosáhli věcí, které jsou reálné a kromě toho nad rámec toho je možné ještě dále diskutovat a jistě to nemusím všechno opakovat, protože vy jste ve výboru Libe, takže to víte. Flexibilní solidarita, no to je neefektivní solidarita a možná bych se tedy eh, teď rád odpovím na vaše otázky. Thank you very much, minister. Děkuji vám, pane ministře. A teď eh, rovnou dám slovo kolegům. A je tady dlouhý řečnický seznam. Vzhledem eh, k těm důležitým otázkám, o kterých hovořil pan ministr, Chci, aby eh, dostal prostor na odpověď, takže všichni prosím eh, ne déle než dvě minuty. A pokuste se to omezit na minutu. Začneme eh, s koordinátorem nejdříve paní Mecova. Děkuji, pane ministře Muzala, se děkuji, že s námi otevřeně komunikujete se všemi a průběžně nás informujete, co se děje v terénu ve vaší zemi která eh, zaznamenala takový obrovský eh, příliv eh, lidí v posledních letech. Závěrem jste řekl, že samozřejmě klíčem je solidarita a mm, to v tom my souhlasíme a jakákoliv revize ostávající, diskuse o stávajícím právu musí z tohoto vycházet. Mohl byste eh, trochu eh, rozvést ta stávající čísla ohledně přicházejících a také vracených podle dohody EU Turecko? Hovořilo se o tom s EASem. Víme, eh, že vaše vláda dostala prostředky k nalezení expertů, kteří by pomohli se zpracováním těch žádostí o azyl. Mohl byste rozvést podrobněji, co se děje v této věci? A, řekl byste, jestli ty zdroje, které máte a, má, jsou v terénu, jsou přiměřené vzhledem k výzvám, kterým i nadále čelíte, eh, ať už v terénu nebo eh, na ostrovech. Já musím eh, za chvíli odejít na summit EPP, ale každopádně si vyslechnu vaši odpověď po internetu. Děkuji za SAD paní Zippo. Děkuji a ještě jednou děkuji panu ministrovi, eh, který vždycky rád mezi nás eh, přijde a, a popíše nám stávající směny situaci v Řecku. Eh, řada kolegů chce položit určitě řadu otázek a já se zaměřím jenom na jednu, dvě. Vzhledem k tlaku, který je teď vyvíjen na Řecko, myslím, že si opravdu vážíme vaše úvodní slova, vašich úvodních slov, že nejenom že máte zvýšený počet uprchlíků, ale eh, v posledních letech ty eh, výzvy přibyly i v eh, ostatních oblastech po dohodě s Tureckem a tak dále, takže máte nové úkoly a no, musíte se na ně připravovat. Také bych ráda připomněla, že do určité míry Řecko pořád prochází úsporami a, eh, a, a myslím si, že to bude velká výzva, zejména na ostrovech. Co přesně, nebo jakou eh, podporu přesně vám Evropské agentury podporují, hm, poskytují? Jakou podporu získáváte od členských eh, států? Protože hovořit o, o flexibilní solidaritě je ještě více nesmyslné, když některé členské státy nedávají nic čili eh, dostáváte nějakou podporu, eh, která se týkají technické výbavy, eh, zaměstnanců peněz a tak dále. A poslední věc. Pokud potřebujete více zaměstnanců ve vlastní administrativě k provádění deazové procedury, k administrativních kontrol, potřebujete více soudců a právníků, máte možnost nejdříve je kvalifikovat tyto zaměstnance a jsou nějaká omezení hled, pro hledání eh, dalších zaměstnanců kvůli úsporám? Děkuji, Birgit. Za EKR. Pan Marias, a eh, budete hovořit za EKR, prosím. Děkuji. Eh, srdečně ještě jednou vítejte, pane ministře, v Evropském parlamentu. Já bych něco řekl k Egejským ostrovům. Tam je aspoň 60 500 eh, uprchlíků a legálních migrantů. Eh, dobře znáte to eh, téma. Já jsem tam byl také za poslední měsících na Chiosu, Samosu a Lesbosu. Takže ty problémy, hm, co se tam vznikají, to nesouvisí nic s populismem. Obyvatele těch ostrovů opravdu už eh, eh, přijali mnohem více uprchlíků v letech 2015 a 16. A, a lidé na těch a, eh, ostrovech už, a to víte, nepřijímají výklad EU a i váš, který říká, že dohoda mezi EU a Tureckem zakazuje, aby tito nově příchozí byli odvezeni do kontinentálního Řecka. O co se toto opírá? Můžete nám to říci? Protože myslím si, že eh, písemně nic takového není nikde. A, a na základě odpovědi pana Avramopulose bych navrhl 40% alespoň těch lidí, kteří eh, jsou na ostrovech v Egejském moři, jsou eh, mladí lidé bez doprovodu a lidé, kteří potřebují ochranu. Proč tihle lidé nejsou jako první odvezeni na kontinent. Těch 16 500. Prostě více než eh, z toho, se 7 000 z toho by mohlo být odvezeno na kontinent. Ta situace je špatná. A Moria, tam ti obyvatelé i eh, zástupci eh, obyvatelů Jagických ostrovů přicházejí sem do Bruselu a já jsem zvu i tady bude akce 27. března, můžete přijít. Můžeme vést dialog i s kolegy, protože ono prostě nejde, aby se odsuzovali uh, obyvatele, ti, kteří už přijali ty tisíce uprchlíků. Takže já říkám, není tady žádná výjimka, takže nikdo ne přes dvě minuty. Paní Ernst zaguje. Pardon? Cecilia Wikström za Alda nejdřív. Já právě mám mít bilaterální zasedání s panem ministrem, tak ušetřím a, a čas a tady se vyškrtávám. Děkuji, Cecilie. Cornelia Ernst tady za GUE. Děkuji. Jsem ráda, že jste mezi nás znovu zavítal. Myslím, že je to důležité setkání. Eh, a měli bychom její e, vést e, v pravidelných krocích. To je důležité pro nás i pro to, co se děje v Řecku. Zajímaly mě tři věci. Říkal jste 5% e, zboží a služeb, které EU slíbila, akorát dorazilo. Co to znamená konkrétně? Co nebylo dodáno? Co není na místě? Co stěžuje tu situaci? Řecka za druhé. Rozdělení eh, uprchlíků. Je to docela eh, jasné. Kde ti uprchlíci eh, nejdříve přijdou? To je jasné, že přijdou do Středozemního moře, do Itálie, do Řecka. Když hovoříme o budoucím rozdělení, co je pro vás mimořádně důležité? Pro nás by bylo důležité, aby ty uprchlíci byli rozděleni od prvního dne. A aby se ty země postarali o to, aby se ty uprchlíci dostali do jiného členského státu. A potom, pokud jde o e, nezletilé, Mohli se to upřesnit, jaké problémy s realokací jsou tam a co ze strany komise e, Rady a EU e, musí být uděláno, aby jste měli silnější podporu. Děkuji Judith z Argentiny za zelené. Děkuji, pane předsedo. Dvě věci, eh, kterých bych se dotkla. Mm, za prvé dostáváme se eh, k prvnímu výročí eh, turecké dohody nějaké 18. nebo 20. března, vyberte si. A příští týden k tomu mm, jsem doufala bude rozprava, ale PP a liberálové to zablokovali. Což si myslím, že je ostuda, protože potřebujeme demokratický přeskum turecké dohody. Eh, ráda bych eh, slyšel vaše myšlenky a děkuji, že jste přišel k prohlášení Evropského soudního dvora v Lucemburku, že není eh, správnou instancí k posuzování návratu lidí z Řecka do Turecka. Na koho se tedy mohou lidé obrátit, aby se dovolili svého demokratického práva? A potom jsem se chtěl zeptat na ta čísla k realokaci. Teď se zdá, že je to taková hra a nizozemský minister pro azyl a migraci řekl, že nebude muset realokovat tolik lidí z eh, Řecka, jak čekal, protože vy nemáte ty lidi, kteří by zapadali do těch kritérií. Říká, že místo 60 tisíc lidí, kteří by byli mm, připraveni z Řecka, jich tam jenom 24 tisíc a zbytek nezapadá do kritérií, přišli po turecké dohodě nebudou tedy vhodní k realokaci, nejsou té správné národnosti. E, tam je těch 75 pozitivních žádostí o azyl pro národnost. Takže co když udělají členské státy e, ta čísla, ta, sníží ta procenta a, a vy budete ve větších problémech? Jak na to budete reagovat? Děkuji, paní Windberg. Děkuji, eh, pane ministře, eh, že jste mezi nás dnes eh, přišel a že jste nám poskytl aktuální informace. Říkal jste, že situace se začíná zlepšovat a můžete, můžeme zlepšit lidi, tedy situaci tím, že lidem poskytneme tu správnou péči a tak dále. Ano, možná už začínáte plnit požadavky, ale podle dublinského nařízení Pokud jde o ty eh, v těch táborech, kolik z nich je teď ze Sýrie? My si většinou eh, myslíme, že většina z nich je Syřanů, ale třeba by mě, kolik to opravdu je. A kolik eh, z nich bylo zasláno zpátky do Turecka podle té dohody? To ve mě zajímalo. Děkuji. Děkuji, já se to jen kontroluji na seznamu řečníků. A nyní malem Björk. Děkuji. Děkuji panu ministrovi, že dorazil. Budu stručná. Většina z vás tady asi četla dopis 160 organizací, nevládních organizací o situaci. Není to orientováno jen na řeckou vládu, je to určeno všem vládám a tématem je nutno změnit Eh, evropský systém azylového řízení. Jeden z problémů, na který upozorňuji, je, že ta realistická, ta politika, ta reálná politika Evropské unie může být titulována sejde z očí, sejde z mysli, protože Evropská unie eh, prohlásila, eh, že tedy z těch eh, záchytných zařízení na řeckých ostrovech neudělá regulární uprchlické tábory. Ve skutečnosti k tomu však došlo a ty podmínky tam jsou otřesné. A sejde z očí, sejde z mysli, to je ostatně heslo, kterého se drží například i maďarská vláda ve svém zacházení s uprchlíky. A to je něco, co musíme důrazně odsoudit nejenom tady v parlamentu, ale také na půdě rady. A já mám otázku, my jsme slyšeli, že na Řecku je vyvíjen tlak, aby modifikovalo legislativu tak, aby bylo možné vracet do Turecka i osoby, které jsou považovány za zranitelné, například nezletilé. Tito jsou doposud chráněni legislativou. Pane ministře, opravdu jsou takové snahy a potřebujete z naší strany nějakou potřebu, po podporu, tak, aby se vám podařilo zabránit přijetí této legislativy. Děkuji. Děkuji, nyní pan Kirkos. Vítejte tady, pane ministře. Já mám jednu otázku. Pokud jde o původ osob, které dorazily na řecké ostrovy, proslýchá se, že podíl Syřanů je stále nižší. A pokud je o uzavření tedy těch center, jaké má vaše vláda plány, protože o tom uzavírání se hovoří v textu komise. And Mrs. Holmeyer. Děkuji, děkuji paní Holmeyer. Pane předsedo, pane ministře, já mám čtyři otázky. První. Pokud jde o 90 procent Eh, zamítnutý žádostí a důvod k tomu zamítnutí není uváděn. podstatě tedy máme tady období 3 až 5 let, kdy se ta žádost vyřizuje a kdy tedy ten žadatel se může zdržovat na našem území. Nešlo by to změnit na, dejme tomu, šestiměsíční řízení, protože pak by tedy bylo eh, jasnější eh, celý ten průběh i výsledky. Konečně říkáte, že tedy jste dostali jenom 5% objemu prostředků, které jste eh, chtěli. Já jsem pracovala jakožto členka kontrolního orgánu, který dospěl k zjištění, že Řecko bohužel tedy v té implementaci trochu zaostává. A pokud eh, tedy nezlepšíte vaše postupy, neobdržíte více pomoci, čili jak si představujete, že by Řecko mohlo zlepšit způsob, jakým jsou vynakládány náklady a jak jsou také následně deklarovány. Bez toho totiž neobdržíte více peněz. A konečně tedy pokud jde o situaci na pevnině a na ostrovech, nemáme přesná čísla o počtu uprchlíků, kteří se zdržují na pevnině. A k tomu směřuje moje další otázka. My tady, tady se ptáme, proč vůbec rozlišovat mezi ostrovy a pevninou a konečně tedy eh, konkrétně bych ráda chtěla upozornit eh, na situaci eh, Heleniko, což bylo původně, původně letiště, kde se stále zdržují uprchlíci v počtu tisíců. A tento přístup řecké vlády je kontraproduktivní, protože situace je třeba vyjasnit, jinak tedy dojde k dalším podobným eh, nepokojům. Děkuji eh, panu ministrovi, že se mezi nás dnes dostavil. Vy jste eh, zmínil reformu dublinského procesu. Já jsem zpravodajkou pro skupinu SMD A mohu říci, že pokud jde o některé problémy, vidíme je podobně. Například pokud jde o problematiku přípustnosti, což eh, tady je kritérium, které by mohlo dále zkomplikovat situaci těch, kteří přicházejí první do kontaktu s uprchlíky a zkomplikovat situaci osob, které žádají o statut mezinárodní ochrany. My tady chceme toto kritérium přípustnosti eh, vypustit z textu, to navrhuje i paní Wikström. Totež platí o snížení Prahu tedy toho dolního limitu. A to tedy eh, se objevuje v situaci, kdy eh, tady už máme eh, ty země napřímo v krizové situaci. Já jsem docela překvapená tím, že debata na půdě rady není kvalifikovanější. My tady debatujeme o návrhu komise, ale zdá se, že rada se spíše zajímá o takové kosmetické úpravy, o to, aby to vypadalo, že je solidární a spolehá se na dobrovolný přístup členských států. Ovšem praxe ukazuje, že takhle to nefunguje. Pokud je o situaci v Řecku, souhlasím s tím, co tu řekla paní Bjork, Ráda bych věděla, jestli je opravdu pravda, že komise a rada vyvíjejí tlak v tom smyslu, že i zranitelné osoby, nezletilé a podobně by mohly být vraceny do Turecka. Ráda bych věděla, jaké je stanovisko vaší vlády a zdali je reálné, že takové změně legislativy dojde. Paní Gomez, pane ministře, po roce Rok jsme na tom pracovali a konečně se podařilo první skupinu jazidů dopravit z Řecka do eh, Portugalska. Eh, jde o skupinu, eh, která tedy a pak tu máme další skupinu, kde také byla schválena její relokace a která dorazí do Portugalska příští měsíc. Mě by zajímalo, jak se díváte na zranitelné skupiny jezídové, zcela evidentně zranitelné a zranitelná skupina jsou, protože byly obětí genocidy, ale mám na mysli i ostatní zranitelné skupiny. Neměly by tito být prioritně realokováni? A potom tu jsou mladiství bez doprovodu. Já tedy eh, sdílím obavy, které tu byly eh, zmíněny. Portugalská vláda vyjádřila ochotu přijmout nezletilé bez doprovodu, ale to bylo zablokováno tím, jak si komise a ostatní interpretovali legislativu, která říká, že je možné vracet například ty nezletělé bez doprovodu do bezpečných zemí, jako je Afghánistán. Afghánistán, kde zrovna včera došlo k teroristickému útoku v nemocnici, to je absurdní. Čili mě by zajímalo, koho, kolik lidí bylo v roce 2016 realokováno z Řecka do ostatních členských států, kolik nových uprchlíků přebylo v roce 2016 do Řecka, kolik nových lidí se zdržuje v takzvaných hotspots za rok 2016. Já tedy souhlasím s tím, že je nutné provést demokratický přeskum něčeho, co je naprosto nemorální a nedemokratické. Ano, já si chci jenom uh, ujistit, že jsem nikoho nevynechal. Děkuji. Děkuji také za vaši disciplínu. Eh, pane ministře, máte dost času na to, abyste odpověděl všechny otázky. My na vás vždycky spěcháme, když sem přijdete, ale tentokrát si prosím udělejte čas. Děkuji srdečně. A promiňte mi pak, že na něco zapomenu, protože to byla celá řada otázek mnoho z nich se překrývá. A také chci poprosit za prominutí, pakliže ve svých odpovědích třeba se trošku rozhněvám, ale já jsem tady přijel s pozitivním přístupem. Chci prostě jenom pomoci a poukázat na skutečnost, kolik, chodí, kolik přichází do Řecka podle, po dohodě s Tureckem je to tak, že zhruba <coughs> přichází 100 lidí denně a navrací se zhruba 30 až 40 týdně. To znamená, my zcela přesně a s velkým nasazením mm, aplikujeme ty zásady, které zde platí v souvislosti s přeskumem azylu a v souvislosti s Dublinem ale taky dochází ke zneužívání azylu. Kdo přichází do Řecka, tak požádá o azyl. Všichni, ať už pocházejí z Maroka, Alžírska nebo Bangladeše, mají právo požádat o azyl, ale my za to samozřejmě platíme. Ještě jednou to řeknu. Je to nesmírně důležité jako odpo- v souvislosti s odpovědí na další aspekty. Postupy a legislativní ho základu používáme velice striktně. Každý jednotlivý případ žádosti o azyl a statut uprchlíka ad hoc okamžitě projednáváme. A proto dochází ke spoždění při navracení do Turecka. A ještě jedna věc. Máme tady taky problém, že nemáme dostatečně personálu z EASO, ti by nám mohli pomoci v urychlení řízení. To teď neznamená, že by nebylo k dispozici dost peněz, ne, ale členské státy se prostě brání tomu, aby posílili svůj asilový systém to, co teď řeknu, není bezpodmínečně kritika EASA, ale je to určitá kritika v uvozovkách eh, směrem k členským státům, eh, které nevybavují EASO dostatečnými prostředky, aby eh, reagovali přiměřeně na situaci. Já Toto Ακούω διαμαρτυρίες από κάτω. Καταρχήν... Hm, tady některé země, někteří protestují. Jakou podporu dostáváme z Evropské unie? při dohod v souvislosti s dohodou EU Turecko. No, k tomu chci říct následující. Já se pokaždé pokouším, protože moje země se nachází ve velmi složité situaci. Já nechci k nikoho pranířovat a také nechci sem přijíždět a hrát tady hrdinu, který pranířuje ostatní. Já se prostě pokouším zkouším se zcela chladnou hlavou upozorňovat na to, kde věci nefungují. A chci si zase odvést sebou eh, pozitivní stránky, když jich za stolik není. Evropská unie mm, nám pomáhá. Bez této podpory bychom vůbec byli nemohli přežít. Bychom, bychom vůbec nemohli pokračovat v našich snahách, ale paralelně k tomu je to také tak, že tato podpora je nedostatečná. Je toho stále méně, než co bychom opravdu potřebovali a co by EU měla dát. A taky to je vždycky o něco později. Vždycky je o něco později a to vede také k problémům. A to říkáme stále znovu a rádi bychom, aby došlo ke zlepšení situace, ale já tady nejsem proto, abych kritizoval komisi nebo parlament nebo Evropskou unii. Já jsem tady proto, abych poděkoval za tu pomoc, kterou dostáváme, abych jádřil prozbu, eh, poskytněte nám veškerou pomoc včas. Taky bych rád požádal Evropský parlament, aby se snažil zasahovat, aby prostě tady působ hrál aktivní roli. A máte pravdu. Ministerstvo pro migraci teď bude zřízeno. Poprvé po 30 letech vytváříme eh, od nuly takové ministerstvo. Budeme potřebovat určitou dobu, aby toto ministerstvo pokrylo to, co musí. Je nutno spolupracovat s dalšími ministerstvy, je to jasné. Moje země se nachází ve velké hospodářské krizi a v obrovské politice, a v politice obrovských úspor. No dobře, ale to taky zvládneme, ale vždycky to trochu trvá, byť tedy, ano, dochází k určitým prodlením. Na ostrovech není 16 tisíc lidí, teď je na ostrovech zhruba 9 tisíc lidí. Bylo jich 14 až 15 tisíc od září do dneška, ale my jsme eh, odvezli eh, lidé, kteří, eh, lidi, kteří potřebovali ochranu nezletěle do jiných míst. Potřebujeme více míst v přijímacích střediscích i taková menší střediska, abychom zabezpečili prostě bezpečnost těchto migrantů. Pak, když jste navštívili ta místa, tak víte, že 2% tábora přijímacího střediska takže tam existují kriminální prvky, jak je to nebezpečí pro ostatní. A i zákon stanoví zřizování takových středisek. To okamžitě bylo zapracováno do legislativy. Nemusíme se tady vůbec omlouvat nebo něco vysvětlovat nebo obhajovat, ospravedlňovat. Co se týče výkladu dohody a je to dohoda EU, Turecko, ne Řecko, Turecka. A v této dohodě to vůbec není přesně popsáno. Ale ve všech implementačních textech to stojí. My jsme byli proti tomu. My chceme být schopni s, výhradou tedy říci, že nebudeme posílat zpět uprchlíky tedy s výhradou, aby ti, kteří přicházejí po pevnině, eh, aby se tím eh, zlepšila situace na ostrovech, ale já osobně už jsem viděl 13 ministrů, dva řecké ministry a pak další čtyři. Celkově jsme tedy jednali se 17 ministry z Evropské unie, posílali jsme dopisy pana, panu Avropomu, Losovi, Timrvancovi, všem svým úředním kolegům. Byl jsem několikrát v Turecku, poslal jsem Turecku tři dopisy. Pro nás by to bylo samozřejmě, ale my, nám je v tom bráněno, nedostáváme žádné reakce, žádnou odpověď. A my nemůžeme eh, realizovat takové navracení, které by znamenalo porušení dohody nebo dohodu EU-Turecko. No, možná, že to nebude tak správné říci, ale my bychom potřebovali trochu vzduchu k dýchání. Eh, já jsem otevřený pro všechno, ale už jsem to řekl. Migrace, to je skutečně těžká zkouška. A je třeba nalézt prostě nějakou rovnováhu mezi přáním, vizí a realitou. Jinak se dostáváme do naprosto extrémních situací, bude se zvyšovat populismus, poroste rasismus, eh, pravicově extremistické fenomény, to, co vidíme i jinde v Evropě. A u nás v Řecku je to, co se týče mm, rozměru ještě poměrně mm, malé, nízké. A pak tady lidi mají přirozený instinkt. Když teď řeknu, že máte zánět slepého střeva, není to ani negativní, ani pozitivní konstatování, ale je to konstatování skutečnosti. Lidi prostě nem, už nemohli dál, jsou vyčerpaní a pak je jejich reakce úplně normální. Já nechci kritizovat, ale chci překonat tuto fázi strachu, abychom mohli najít řešení pro tento problém. Už jsem to řekl. E, ti, kteří potřebují ochranu, ty převážíme jinam. Pokoušíme se to dělat krok po kroku. Na druhé straně je to také tak, že na to všichni hledí. V červenci a srpnu jsme 200 nedoprovázených nezletilých dětí přepravili s ostrovu na pevněnu, ale přišli na ostrově dalších 200. A e, na ostrovech jsme vytvořili také takové malé struktury pro doprovázení nezletilých a s tím, protože k tomu jste se ptali. Není pravda, že, že lžeme. My nemáme žádné nezletilé děti, kteří by byli v nějakých policejních zařízeních. Pře vedení z tábora do nových struktur. E, to tady funguje čtyři měsíce, už je to tak, že žádný nedoprovázený nezletilý by byl prostě na nějaké policejní stanici. Oni žijí ve střediscích, ale my to nechceme a snažíme se zřizovat další možnosti, aby pro děti byly nezletilé, byly takové menší struktury. Pak chci ještě něco říci k nedoprovázeným nezletilým, protože k tomu mm, zaznělo více otázek. No tady panuje svatouškovství, to tedy musím říci. Každý tady si hraje na soudce a pořád křičí, o, v Řecko má nedoprovazené, nezletilé, nedoprovázení, nezletilí, to je hamba. No poslyšte, to je hamba pro Evropu a ne pro Řecko. Během sedmi měsíců jsme 1300 z 1400 snížili tento počet významně. My máme tyto děti v Řecku, je jich teď zhruba 2200 a Evropa z nich přebírá eh, v eh, systému přesidlování a přemístování jenom 650. No a co uděláme s těmi ostatními? Co uděláme s těmi ostatními? nedoprovázené děti, Afgánci, no co s nimi uděláme? Nebo s iráckými nedoprovázenými dětmi? Co s nimi? Dále byly akceptovány žádosti týkající se přesídlení do Evropy 495 žádostí máme z různých států, 400 jsme akceptovali a 248 už bylo převedeno. Proč? Členské státy vůbec nemají ten problém, který máme my a ty státy nám pořád říkají, vám se ještě nepodařilo zřídit struktury, 27 zemí nebylo schopno během všech těchto měsíců vytvořit zařízení pro 650 nedoprovázených nezletilých a my jsme během 8 měsíců vytvořili tisíc eh, struktury pro přijetí 1300 dětí a pro jejich doprovázení. No tak prosím pěkně, ono to vždycky snadné kritizovat ty ostatní. Nevládní organizace nás také kritizují, no tady musíme také jako jasně promluvit. Nevládní organizace dostaly spoustu peněz, aby zřídili zařízení pro nedoprovázené děti. Čili to není stát, my to vůbec nemůžeme kontrolovat. My prostě žádáme o to, my jsme o tom hovořili také pan, s panem Stylianidisem, s nímž máme dobrou spolupráci. Je to báječný člověk, který se pokouší všechno zvládnout. Skutečně výborně zvládá svou práci, musíme také spolupracovat s nevládními organizacemi, abychom dosáhli určité rovnováhy, ale máme tady ten fenomén, že nějaká neziskovka dostala peníze, aby eh, zřídila nějaké zařízení pro nezletilé, ale oni to neudělali. A potom jdou k nám a kritizují, že v Řecku jsou nedoprovázení nezletilí bez možnosti um, ubytování. No já nemohu dělat nic, na co jsem nedostal peníze. v nejrůznějších věcech souhlasíme, například přerozdělování, relocation, k tomu nedochází, přesídlování. No počkejte, ale tady bych rád řekl, že většina z vás No, já bych byl také rád v této situaci. Pro většinu z vás je to všechno pouze teoretický problém, ale uvědomte si, že pro nás je to životně důležitý problém. Pro mou zemi dnes, pro Itálii zítra. To je konkrétní problém, kdy se jedná o životy. Máme de, měli jsme doposud 9 tisíc navrácení a 12 tisíc relokací, které byly dohodnuty a z těch 60 tisíc, o kterých se zpočátku hovořilo 330 v prvním roce, to druhé bude teď ukončeno, bylo to dohromady 60 tisíc během dvou let. No směl bych k tomu něco podotknout. Já jsem velice rád, že to proběhlo, protože těchto 12 tisíc, to je o 12 tisíc méně pro mou zemi. Ale prosím pěkně, podívejte se také na těch 20 tisíc, které, kteří ještě nebyli relokování. Za sebe to znamenalo úlevu minus 20 tisíc pro mou zemi. A těchto 20 tisíc by mělo daleko lepší podmínky, než je mělo do posud. Já to říkám naprosto otevřeně. Takový já jsem. Pro nás to není vůbec žádný teoretický problém, pro nás je to prostě něco bezprostředního, s čím jsme konfrontováni. Stejně tak se to týká uprchlíku pro uprhlí, kteří mají právo na azyl. To není vůbec žádná teorie, ale bezprostřední praxe. Samozřejmě vy tady můžete formulovat jakoukoliv kritiku, kterou chceme, já to tedy vnímám. Můžete hovořit o nedostacích, které existuje, existují ve přijímacích střediskách, ale prosím pěkně, pomozte nám a aplikujte evropská rozhodnutí. Mohli bychom mít o 25 tisíc středisek méně. Pak někdo řekl přesídlování, přemístování, to bylo nejdřív 60 tisíc, ale teď je to jenom 25 tisíc. No, to je pravda, protože vycházejí z čísel, která máme, máme 30 tisíc, 12 tisíc, 18 tisíc, ještě chybí 18 tisíc, ještě nebylo přemístěno a pro nás je nesmírně důležité, aby tito lidé mohli opustit Řecko. Je to důležité pro ty lidi, aby se mohli dostat dál. A samozřejmě každý den tady můžete sorganizovat schůze a kritizovat Řecko za situaci, ale aspoň jednou týdně bych vás chtěl poprosit, abyste si vyhradili schůzi na to, abyste kritizovali, proč k přemístěvání nedochází a že to musí proběhnout daleko rychleji Teď něco bez mikrofonu. Já vás slyším. Situace v přijímacích středicích se zlepšuje, ale prostě e, nejsme vyslyšeni a nedochází k navýšení počtu těch relokací, které byly dohodnuty my nemáme žádná spožďování při vyřizování azylu. Tady máme pouze ten problém, na který už jsem upozornil, že EASO nedává dostatečné prostředky. A už jsme taky řekli, že asilová místa v Řecku, když někdo přichází z Německa, ze Švédska a hovoří o asilovém místu, tak si to tak představuje, že v jeho zemi už od roku 1950 taková instituce existuje, čili tyto země už mají institucionální zkušenosti už z 50. let. Ale když někdo hovoří o podmínkách v přijímacích táborech někdo z Holandska nebo ze Švédska, no tak hovoří na základě 60-leté zkušenosti eh, na základě prostě instituce, která u nich existuje od roku 1953 a u nás v Řecku. My si uvědomujeme naši odpovědnost, já tuto odpovědnost vůbec neodmítám a nechci ji podsouvat někomu jinému. Ale my jsme neměli žádný asilový úřad, žádná přijímací střediska No a přece nemůžeme eh, se s tím eh, spokojit, že bychom byli transitní zemi, jední, tedy dřív to bylo tak, že jsme byli transitní zemi a teď teprve před třemi lety jsme vytvořili takové asilové středisko, kde máme 250 zaměstnanců po 18 měsících takovou, ta instituce už je vybavena třetím 800, 850 zaměstnanci a pokračuje to. Ano, Pracujeme na tom, ale azyl to je také vědecký postup, který si vyžaduje svůj čas. V Německu je na to zapotřebí 17 měsíců na vyřízení a problém s azylem, to bych tady rád řekl, osobní zkušenost velkým nebezpečím, s kterým jsme konfrontováni v souvislosti s ženevskou dohodou, není. Pardon, jde o to, že se zneužívá azylu. Řecko je druhou zemí v Evropě, která má největší počet žádostí o azyl. Neexistuje žádná jiná země s takovým počtem obyvatel a s takovou mým počtem žádostí o azyl, která by to měla zvládnout. A nám se pořád říká, Řecko je ve spoždění, Řecko je ve spoždění. No ano, jsme ve spoždění, ale podívejte se na druhou stranu věce, na ten další fenomen. A tady bychom se měli pokoušet nějak společně to řešit. Já akceptuji tu kritiku, já o tu odjedu a řeknu, No, musíme ještě více udělat v vyřizování azylu, ale moje prozba pro ty, kteří tady zůstanete sedět, je potřeba tu eh, Řecko ještě více podpořit ve vyřizování azylu. Eh, máme tady taky zpravodaje z EASA. Zítra se s nimi sejdeme a my děláme skutečně všechno, co je v našich silách a absolutně respektujeme mezinárodní právo. A teď ještě tři aspekty, protože už tako nemáme tolik času. Jedná se o to, jestli jsme pod tlakem nebo ne, k tomu se vyjadřovat nebudu. Já jsem ministr jedné vlády a zpravuji své portfolio. Ale chci říci, že zastáváme názor, že mezinárodní právo také ukládá, aby se zpracovala jednotlivě každá žádost o azyl. No a to děláme. To děláme ať už se vykonává, na nás vykonává jakýkoliv tlak na základě mezinárodního pravda, je to tak, že je třeba eh, eh, specificky nakládat s osobami, které potřebují ochranu. My to děláme dobře ale bohužel toto pro, má, pro nás má vysoké náklady, ale my s tom budeme pokračovat. Když se změní mezinárodní právo, tak to bude něco jiného, budeme dělat něco jiného, ale doposud to bylo eh, ze strany Řecka respektováno. Teď se blížím k závěru a to mi skutečně leží na srdci a proto to chci říct, stále se tady hovoří o Řecku, možná ne tady ve výboru Libe, ale to ukazuje na to, že tady panuje jiná kvalita Stále se něco říká také k těm nedoprovázeným nezletilým. Na radě se také říká, že azylové řízení, že třeba tady přeskoumávat ty relokace a tak dále, ale jedná se také o kontrolu hranic. Kontrola hranic musí probíhat, ale to je provokace mé země, to je provokace evropské civilizace. Hranice Eh, na moře, my máme hranice eh, s mořem a pak, když má někdo nějaký jiný názor, jinak, eh, aby něco jiného, jak na to hledí Frontex. Na to říká, že je třeba dobře zabezpečit hranice. Na to říká, já zabezpečím hranice k moři dobře, to znamená, budu dělat záchranné akce na moři, přivedu lidi, nebudu zachraňovat lidi, kteří se málem utopili, ale přece není možné, abyste nám vyčítalo, že nezabezpečujeme naše hranice. My e, máme dlouhou, dlouhou tradici e, a ono je to jednoduché, aby vyšegrádské země nám něco řekly a vyčítali, že ty ti nám pořád říkají, Řecko nehlídá hranice. Řecko hlídá své hranice velice dobře, dodržuje mezinárodní právo a teď si říct ještě jednu věc a to je skutečně mé závěrečné slovo, je to tak, že sekundární proudy sekundární proudy do Evropy, čili to, co bylo v Indoméně, to už neexistuje a my se domníváme, že sekundární proudy z Řecka do Evropy jsou určitým faktorem posunout tu věc v Řecku i v Evropě. A pak, když stále ještě existují nějaké sekundární proudy, tak je to na úrovni roku 2008, tak jako business as usual, to bylo pár lidí. Nula neexistuje nikde, prosím, prosím, pěkně vezměte i toto na vědomí a berte to vážně. Děkuji mnohokrát za vaši pozornost. Nevím, zda jsem reagoval na všechny vaše otázky, pakliže ne, omlouvám se, ale bylo mi potěšením s vámi eh, hovořit a rád se opět vrátím. Děkuji. Děkuji. Pane ministře, děkujeme za to, že jste přišel mezi nás. Myslím si, že asi vyjádřím názor všech, když řeknu, že vaše ochota přijít do našeho výboru, a to poměrně často, je eh, vaší velkou ctí. Takže my to opravdu oceňujeme. Tak, ale jak vidíte tedy, tak eh, stále to všechno pokračuje. Vím, že také jste ve spojení s jednotlivými členskými státy, což rovněž oceňujeme. Děkuji vám i vašemu týmu. Vážen, děkuji, eh, říká pan ministr. Pan předseda, eh, prosím, zůstaňte na svých místech, ještě probereme několik bodů a pak nás čeká hlasování. Takže ještě nás čekají dva body, než <clears throat> přistoupíme k hlasování. <clears throat> Nejprve bod 6. Hmm, máme eh, projednat pozměňovací návrhy, které se týkají uh, návrhu na revizi finančních nařízení. Mám pocit, že mě nikdo neposlouchá, říká pan předseda, ale tedy stejně budu hovořit. Místo paní Vioty je zde paní Sipol která tady nahradí zpravodajku paní Fiaty. Spravodajka nyní představí eh, návrhy, pozměňovací návrhy pro komisi. Takže paní Vioty zde není, nahradí paní Sipol. Poprosím vás, abyste byla stručná. Omlouvám se, že na to nemáme tolik času. Poprosím vás opravdu, abyste vedla tu prezentaci velice stručně. Birgit. Ano, děkuji za slovo, pane předsedo. Bohužel naše zpravodajka paní Daniel Viaty není přítomná toto dopoledne, ale dala mi své komentáře, které dnes prezentuji. Takže na začátku říkáme velice obecně, že ten návrh komise může být dále zlepšen z pohledu výboru LIBE může být dále zdokonalen. A máme tam potom ještě tedy pět eh, konkrétních doporučení. Za prvé, revidované finanční nařízení by mělo zavést zvláštní rozpočtové položky, aby bylo možné sledovat závazky a platby, které odpovídají různým hlavním cílům nebo prioritám v rámci stejného fondu Unie což eh, zlepší to, aby výbory mohly vykonávat rozpočtovou kontrolu a dohled v různých oblastech. Za druhé, Eh, členské státy využívají různé metody, různé účetní metody, ale přitom je charakter výdajů a nákladů stejný. My tedy žádáme, aby se více využívala tzv. Eh, metoda zjednodušeného vykazování nákladů. Za třetí voláme po větší transparentnosti agentur Unie, členové správních rad a řídících výborů jak decentralizovaných, tak výkonných agentur by měly systematicky zveřejňovat prohlášení o zájmech na internetových stránkách své agentury. Mělo by to být eh, standardní nebo standardizované, ale zároveň to musí brát v úvahu i specifi, specifické rysy každé agentury. Za čtvrté, co se týče kontrolních opatření ze strany členských států, zde se vlastně hovoří o eh, křížové spoléhání se na posouzení a audity. Eh, v některých členských státech jsou ta opatření velice úspěšná ale my chceme vycházet z těch úspěšných eh, postupů, které také přináší větší výhodu z pohledu hodnocení eh, rizik. A za páté, revidované finanční nařízení rozšiřuje využívání unijních svěřenských fondů na opatření v rámci Unie. A my k tomu ještě přidáváme tři podbody. Svěřenské fondy Unie jsou kontroverzním finančním nástrojem. Měly by být využívány pouze za omezených okolností protože eh, parlament pak nemůže vykonávat eh, demokratickou kontrolu. Nemělo by se používat k financování jak vnitřních, tak vnějších činností Unie zároveň. A poslední bod. Svěřenské fondy Unie by se měly používat pouze na činnosti, které jsou z významné části financovány třetími stranami. To znamená, kde je to financování více než 66 v průběhu celého životního cyklu fondu. A u nich je toto financování nezbytné. Takže to jsou tedy ty, ty první názory paní. Um, takže dobře, máme zde návrh pana Tomáše Zdechovského za EPP a velice svižný, protože to, co teďka tady budu říkat, už tady říkám, eh, říkám tři roky, takže víceméně se budu opakovat, ale opakování matka moudrosti, takže jdu bod po bodu. Eh, prvně bych chtěl poděkovat panu Votimu za jeho návrh, přestože se jedná o velmi technickou věc a kompetence našeho výboru jsou zde velmi, velmi omezené. Musíme jako Libe bojovat za dostatečnou flexibilitu Evropské unie a evropského rozpočtu tak, aby bylo možné rychle a efektivně získávat finance Eh, do Evropské unie nebo v rámci Evropské unie v době krizí. To však musí mít ruku v ruce s, eh, to však musí být ruku v ruce s řádnou kontrolou tohoto financování. Musí tedy eh, existovat balanc mezi flexibilitou a kontrolou. Uh, Dalším aspektem je přelívání peněz oblastí, ve kterých finance přebývají do oblastí, kde tyto finance značně, značně chybí. Podívejme se například na oblast zemědělství, do které ročně teč, tečou nesmyslné sumy peněz a dovolím si říci, že tyto sumy opravdu jsou proplýtvány. Na řešení migrační krize však peníze tady stále chybějí a schánějí se na poslední chvíli, ne pozdě. K samotnému návrhu pan, pana Votyho mám tři takové body. Naprosto souhlasím, že je nutné mít jednodušší a přehlednější evropský rozpočet, aby bylo jasné, jak jsou jednotlivé politiky Evropské unie financovány. Bohužel rozpočtová nomenklatura je již stanovena rozpočtovými pravidly, kde samozřejmě dochází k přelí překrývání jak jednotlivých cílů, tak linií a jak jinak to udělat, to je asi věc na trošku jinou diskuzi. Druhá věc je k Evropskému svěřeneckému fondu. Zmíněného v návrhu bych rád chtěl říct, že z mého pohledu a pohledu nás, členů LIBE, nesmí zřízení tohoto fondu vést k tomu, že na ostatní priority nebudou zbývat finance, například na boj s migrační krizí. A třetí věc je otázka, eh, otázka decentralizovaných agentur. Zde bohužel nesouhlasím s návrhem eh, SND eh, a Nedokážu si představit další návrh na změnu týkající se decentralizovaných agentur, kde je velmi nutné si uvědomit, že výkonné a decentralizované agentury mají rozdílný právní základ a nemůžeme je tedy házet do jednoho pytle. A to ani není možné v případě deklarace zájmů, jak navrhuje pan zpravodaj. Takže tady určitě budeme mít čas na to si popovídat o nějakém kompromisu a doufám, že bude přijat ten můj kompromis. Uh, děkuji, Tomáši. A ještě jednou se omlouvám, Birgit, že jsem musel toto téma pouze zestručnit. 17. března je lhuta pro předávání pozměňovacích návrhů a bohužel ta diskuse už nemůže bohužel pokračovat. Chci se zeptat ještě pana eh, Petra Niedermüllera, jestli mu stačí tři minuty na to, aby nás informoval, jak to vypadá s trialogem, který se týká Evropské unie pro azyl. Ano, děkuji, pane předsedo, byl stručný konaly se už dva trialogy 7. února a ten druhý byl včera. Oba trialogy byly velice užitečné, podle mého názoru. Pokročili jsme v práci. Samozřejmě tam jsou rozpory mezi názory rady a mezi názory, mezi přístupem parlamentu. Evropský parlament chce, aby to byla silná a nezávislá agentura, která pomůže členským státům. No, ale rada se samozřejmě eh, by nejraději chtěla, aby tam byl větší tlak nebo větší vliv členských států na tu agenturu. Já si myslím, že to je taková v podstatě běžná, běžný rozpor, běžná situace. Pak tam jsou ještě určité další konflikty. Mohu zmínit pouze několik příkladů a nebudu hovořit podrobněji. Největší problémem je monitorování budeme o tom eh, ještě jednat úplně na konci všech těch kol. Pak tam jsou problémy, které se týkají eh, školení, potom vztahu mezi výkonným ředitelem a správní radou, ale to jsou také v podstatě běžné rozpory. Musím zdůraznit, že ta jednání probíhají zatím v dobré atmosféře, Eh, jak mezi komisí, radou i parlamentem panují dobré eh, pracovní vztahy, máme naplánovanou celou řadu technických schůzek, takže na těch technických schůzkách ta práce jde rychle ku předu a jsem si naprosto jist, že se nám podaří během malckého předsednictví eh, zřejmě někdy v polovině května tu věc dokončit a pak připravím zprávu pro výbor Libe. Ano, děkuji, Petre, za to, že tady se si vešel. A ještě pan Hilly, tam, ten má k dispozici zhruba 30 vteřin. Děkuji, pane předsedo. Já nejprve bych chtěl poděkovat Petrovi za práci, kterou odvádí a také chci říci, že to všechno probíhá v duchu kooperace. Mám dva komentáře. Za prvé chci zdůraznit, že instituce se rozhodly, že nový právní rámec by měl být co nejdříve pro tuto agenturu. Nicméně rada se rozhodla ještě pozměnit strukturu návrhu komise a já stále ještě úplně nechápu, proč ale obávám se a obávám se, že vlastně ty navrhované změny prodlouží všechna vyjednávání. A za druhé chci ještě potrhnout důraz toho, aby ta agentura byla silná. Musí to být agentura, která bude schopna pomoci členským státům v dobách krize, ale zároveň to musí být agentura, která dokáže předcházet takovým krizím. Nechceme vlastně něco nového pouze, abychom eh, aby to vlastně nemělo pak žádný smysl v praxi. Členské státy musí zároveň dodržovat pravidla, na nichž se nyní eh, dohadují. A pokud eh, členské státy pak nebudou ta pravidla eh, dodržovat, tak pak musíme reagovat a musíme na to reagovat včasně. Děkuji a ještě jednou děkuji panu zpravodaji Pítrovi za jeho práci. Ještě zde máme další kolegy. Já pouze vysvětlím těm, kteří přišli až později. Měli jsme velice nabitý program, takže vám dávám pouze 30 vteřin, protože pak máme ještě další body. Ano, tak děkuji. Já mohu říct, že zatím jsme rádi, že můžeme podpořit práci i strategii pana zpravodaje na této věci. Ano, tak teď jste mě úplně tady zahambil tím, jak jste se s tím dobře vypořádal. Děkuji. Další zpráva je, pan, jste pan Bony. Jedná se, je to bod, který se týká víz eh, ohledně Ukrajiny. Takže pan Bony, místo pana Gabriela. Děkuji jménem paní Marie Gabriel, která je zpravodajkou zprávy pro uh, liberalizaci víz pro občané Ukrajiny. Dovolte mi několik komentářů. Za prvé, zpravodajka by ráda poděkovala komisi i radě za vynikající spolupráci, která se projevovala během celého procesu. 28. <clears throat> února bylo dosaženo dohody mezi parlamentem a mezi radou je to tedy eh, dohoda, která se týká liberalizace víz pro Ukrajinu. Tato dohoda byla ještě dnes, pardon, dva dny později potvrzena koreperem. Takže teď je to na výboru Libe, aby vyslal silný signál, který podpoří zrušení víz pro ukrajinské občany. Ukrajina dosáhla všech, nebo splnila všechna kritéria, která Evropská unie stanovila a dokonce i některá ta kritéria předčila. Týká se to třeba eh, udržitelných reformem. Také došlo k významnému pokroku v oblasti bezpečnosti dokumentů, eh, zprávy a ochrany hranic, veřejného pořádku, bezpečnosti a také vnějších eh, vztahů a i dodržování základních práv. Zpravodajka nás žádá, abychom dnes potvrdili ten princip, že všechna, že každá země, která splní všechna ta kritéria, by měla získat um, možnost tedy bezvízového styku pro své občany. Těšíme se na to, že tato dohoda velice brzy nabide účinnosti, že by to mělo být ještě v rámci roku 2017. Já bych ještě říct si něco za sebe. Chtěl bych poděkovat paní zpravodajce a pogratulovat paní zpravodajce za její eh, práci a také za to, že to dopadlo všechno úspěšně. Děkuji, pane Bony. A teď už se dostáváme k hlasování. Takže nejprve je to právě zpráva paní Gabriely. Také se vítám naše hosty, kteří přišli na základě Eh, dohody na trialogu 27. února a ještě technická poznámka eh, bez mikrofonu, bohužel. Ještě jednou. Eh, dobře, takže pokud někdo nemá hlasovací kartu, tak mm, to dořešíme. Budeme to brát v úvahu. Takže, jak už jsem říkal, 27.2. byl poslední trialog a pak eh, Koreper eh, potvrdil eh, výsledek, takže můžeme nyní přistoupit k hlasování o vízové liberalizaci pro Ukrajinu. Pan Bony to teď právě všechno vysvětlil, takže můžeme přistoupit k hlasování. Tak, je to velice důležitá otázka pro Ukrajinu. Hlasujte, prosím, zahajuji hlasování. Kon, končím hlasování. 39 bylo pro, 4 byli proti, 1 se zdržel. Tato zpráva je přijata. Dobře, takže můžeme přistoupit rovnou k druhému hlasování. Takže máme zde jednotný formát pro povolení k pobytu pro e, občany třetích zemí. Zpravodajem je pan Jose Aho. Pokud se nechce už vyjádřit, tak můžeme rovnou přistoupit k hlasování. Budeme hlasovat jmenovitě a toto hlasování nyní zahajuji. Končím toto hlasování. 43 pro, jeden proti, dva se zdrželi, Gratuluji zpravodaji. A pak ještě budeme hlasovat o rozhodnutí zahájit jednání. Končím hlasování. 41 pro, 2 proti, 1 se stršel. Gratuluji zpravodaji. A tím končí dnešní hlasovací část. point 11? Colleagues, I'm going to go straight to point 11 on the agenda. If you're leaving, and many of you are, then please leave reasonably quietly. Čeká nás ještě jeden bod, tak poprosím všechny, kteří odcházejí, aby tak eh, činili potichu. Čeká nás tedy bod, eh, vychází z usnesení 11. března 2015 o zneužívání a sexuálním zneužívání dětí na internetu. Jedná se tedy o usnesení z 11. března 2015. Je to velice důležité téma, takže poprosím ještě jednou všechny, kteří odcházejí, aby tak činili potichu tak eh, lhuta příslušné směrnice, do, do kdy měly členské státy eh, provést tuto směrnici, byla 18. prosince 2013 a také měly členské státy provést hloubkovou analýzu stávajících politických rámců, jak bojovat se, zneuž- se sexuálním zneužíváním dětí na internetu. V prosinci 2016 komise zveřejnila svou první zprávu o provádění směrnice 2011 a zejména se hodnotilo provádění článku 25, které se týkají opatření, jak je možné eh, odstranit nebo zablokovat internetové stránky, které obsahují nebo rozšiřují dětskou pornografii. Obě zprávy jsou velice důležitým dokumentem pro další práci parlamentu na eh, vlastní zprávy o provádění. Komisi bych rád dal slovo, ale eh, bylo mi řečeno, že zatím zde ještě nejsou, že jsou asi na cestě. Takže vzhledem k tomu, že komise zde ještě není, tak eh, si zřejmě uděláme malou pauzu. Omlouvám se, ale uděláme si tedy krátkou přestávku, protože komise je na cestě a představí nám svou zprávu o provádění. No, někdy bývají i to dopoledne. This, this is true.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 I understand Mr. Wilmot is here from the Commission. Are you settled and ready? Tak eh, slyšel jsem, že už je zde zástupce komise pan Graham Wilmot. Už jsem řekl pár slov na úvod, takže můžete rovnou přistoupit k prezentaci zprávy o provádění. Děkuji vám. A přeji vám dobré odpoledne. Jsem Brian Wilmot a jsem eh, ředitelem eh, oddělení pro kybernetickou kriminalitu DG Home. A, a eh, také konkrétně odpovídám za boj proti zneužívání a, a, sexuálnímu dětí. Ta směrnice příslušná je ambiciozním a, komplexním právním nástrojem, který umožňuje holistický přístup k boji proti těmto a, jevům. Eh, týká se vyšetřování eh, pomoci, eh, pomoci, pomoci obětem a prevence. Komise v září přijala dvě zprávy. Ty se zaměřují na popis opatření přijatých členskými státy k transpozici směrnice a ne na posuzování konformity opatření. Pokud je o kontrolu transpozice, to znamená posouzení, jestli členské státy zavádějí eh, opatření k transpozice všech prvků, a to je hotové, eh, tak eh, posouzení těch, toho, jestli to vyhovuje předpisům, tak zatím to, to hotové není. Ty dvě konkrétní zprávy. Ta komplexní zpráva se týká všeho, kromě článku 20, 25 a, ze zprávy lze vyčíst, že došlo k významnému posunu ve členských státech, pokud o úpravu trestních zákonníků a sektorové legislativy, v nastavení sektorové legislativy a, a systému spolupráce mezi národními aktéry. Naše analýza ukazuje tři oblasti, kde je třeba ještě zapracovat. Za prvé prevence to se zdá, že eh, ta nejslabší oblast ve členských státech, zejména pokud jde o programy eh, preventivní intervence, a to eh, na dobrovolném základě v rámci trestního řízení nebo po něm. Potom je tady pomoc, podpora a ochrana dětských obětí, zejména pokud není jejich věk jistý. Při poskytování eh, podpory eh, pomoci eh, rodině na oběti a také v ochraně té oběti během trestního řízení. Poslední oblast se týká šetření a trestního postihu. Zejména tedy články, které se týkají trestního práva hmotného. Tady tři věci. Sexuální zneužití v na základě hrozby nebo donucení, sexuální zneužití eh, tím, že se donutí dítě eh, účastnice pornografických aktů a potom eh, přístup k dětské pornografii. To jsou tedy, dvě, tedy tři základní závěry té primární zprávy. Ten, ta zpráva podle článku 25, to znamená rušení webových stránek, <clears throat> ukazuje, že došlo k velkému pokroku ve členských státech, zejména při zřizování mechanismů pro odstraňování a blokování šíření materiálu o, o zneužívání dětí. K těmto pokrokům patřilo e, vytváření e, pojistek e, pro blokování mm, uživatelů na území členských států a zajištění rychlého mm, odstraňování obsahu na území členských států. Většina eh, věcí, kde je třeba ještě zapracovat dále, eh, už je popsána v eh, příslušném usnesení parlamentu z roku 2015. Pokud je o další kroky, které mají být přijaty, tak tyhle zprávy posuzují přítomnost, tedy nebo existenci legislativy, ale ne jejich implementaci. Na tom teď pracujeme. Také nemáme plány teď navrhovat úpravu směrnic pořád ještě čekáme na úplnou implementaci eh, těch stávajících směrnic. Eh, budeme i nadále poskytovat podporu členským státům, abychom eh, se postarali o uspokojivou implementaci ve dvou podobách. Za prvé právní analýza, kterou máme zkontrolovat, to, že ty národní, ta národní opatření opravdu plně mm, implementují směrnici jsem připraveni eh, sáhnout příslušným nástrojům, pokud tomu tak není. Potom výměna správných postupů uvnitř EU a financování vhodných projektů. Například budeme bojovat s eh, bojem, tedy s distribucí materiálu eh, prostřednictvím horkých linek v partnerství s internetovým průmyslem. Budeme i nadále podporovat Interpol, Eh, granty eh, za 3,6 milionů eur zaměřenými na eh, rozvoj databáze mezinárodní o zneužívání dětí sexuálním. Také spolupracujeme na vzdělávacích programech typu Lepší internet pro děti a také přispíváme k eh, lepší výměně informací o zneužívání dětí, která eh, existuje už pro 54 eh, zemí. Týká se to k lepšímu odhalování obětí a vyšetřování těchto případů. Tato iniciativa byla posílena letos spojením s britskou iniciativou We Protect sem eh, bude patřit 70 zemí a významných mezinárodních organizací. Myslíme si, že eh, transpozice směrnice je eh, správným krokem ale jak se ukázalo v roce 2015, je celá řada věcí, které ještě dále můžeme rozvinout. A na tom budeme pracovat i do budoucna. Děkuji vám za pozornost. To bylo velmi zajímavé, děkujeme. Spravodajkou je Anna Maria Koraca Pilt. Děkuji, Klode, děkuji také komisi eh, za vynikající dvě zprávy, které se stanou základem pro naši práci a zároveň souhlasíme s hodnocením komise, s hodnocením situace. Jak jste správně řekli, je ještě na čem pracovat, pokud jde o to, jak tyto směrnice budou fungovat v praxi. A já doufám, že komise nám k tomu řekne víc na slyšení 25. dubna. Vzhledem k víme, že není jednoduché získat hodnocení z jednotlivých členských států, ale rádi bychom měli více informací. E, také tedy prostudujeme průzkum, který provedl Evropský parlament v této věci. A to zvláště v jedné oblasti, na kterou i komise upozorňuje jako na klíčovou, totiž v oblasti prevence. My jsme se mezi tím už setkali se stínovými zpravodaji, abychom si připravili podklady pro práci a také jsme uspořádali slyšení na půdě EPP. Byli jsme poměrně šokováni tím, co nám řekli zástupci Europolu a Eurojust o tom, co se děje na takzvaném dark webu a deep webu, pokud je o zneužívání dětí, a to dokonce i dvouletých. Je prostě je to jev, který existuje. Je také pravda, že v jeho potírání dosáhly členské státy pokroku. Při implementaci této směrnice hrály velice důležitou úlohu nevládní organizace, které pomohly propagovat povědomí o tomto jevu. Ovšem na druhé straně dochází také k diverzifikaci tohoto typu trestné činnosti. Materiály jsou zveřejňovány nejenom online, ale také offline a proto je tedy také třeba přijít s opatřeními, které budou chránit proti trestným činům spáchaným na dětech offline. A konečně chci říci, že tady nejde o debatu o svobodě internetu, jde o debatu o boji proti trestné činnosti, jejímiž obytmi e, jsou naše nejzranitelnější a zároveň nejnevinnější občané, tedy děti. A to je třeba naprosto jasně říci. Jak bychom tedy měli více postupovat v praxi? Přeshraniční trestná činnost je součástí problému, to znamená, tady je třeba posílit spolupráci mezi členskými státy a to, jak fungují ty gengy, které zneužívají děti, je tedy stále sofistikovanější, umí také dobře využívat mezer v legislativě. Proto je důležité tuto legislativu stále zkvalitňovat. A to se týká tedy především té trestné činnosti po internetu. Ve SPRE zprávě se zaměřím na nedostatky v implementaci této směrnice, ovšem budu to komentovat konstruktivním způsobem, tak abychom mohli zahájit dialog s členskými státy a konstruktivně prodebatovat užitečnou implementaci, užitečný způsob implementace. Já doufám, že, se, že to povede k celkovému usnadnění této aplikace a zároveň nám to umožní identifikovat nové trendy, nové typy trestné činnosti, které jsou na vzestupu, a to i poté, co tato směrnice byla přijata. Víte, že ta implementace trvá zhruba dva až tři eh, roky a takové jevy jako takzvaná revenge pornografie se epidemicky šíří mezi mladými lidmi. Já bych ráda poukázala na konkrétní příklad. Hovoříme o mladých lidech, kterých se to týká. Ničí to jejich životy. Tiziana, mladá žena, která spáchala sebevraždu. A to je takový rostoucí trend. Mladí lidé páchají eh, sebevraždu přímém přenosu na Facebooku a tato dívka spáchala sebevraždu, protože její bývalý přítel dal na video, dal na internet intimní video ve kterém figurovala. Nebo jiný příklad, eh, mladá dívka byla příliš opela na to, aby se mohla eh, bránit. Následně byla na, na diskotéce znásilněna. A tedy pachatelé to video dali na internet, kde se lavinově šířilo. Je tedy třeba bojovat především proti trestné činnosti páchané na mladých ženách a dívkách, často nezletilých. Je také třeba tedy apelovat na příslušné odvětví, aby se do určité míry seberegulovalo. A je důležité spolupracovat s orgány práva na tom, abychom lépe a dříve vyhledávali potenciální oběti. EPP představilo studie, které provedla komise, ale také asociace, například EurAsia. O všechny tyto studie poukazují na tom, že tedy násilí na dětech, tato trestná činnost, nabývá na intenzitě a po internetu se lavinově šíří. Pak je tu také otázka, co dělat s recidivisty, nebo s recidivou, což je velký problém. Tato trestná činnost je opakovaně páchána stejnými osobami. A také je to otázka, jak registrovat pachatele, jejich, někde uchovat tedy vlastně jejich charakteristiku, jejich profil, Eh, včetně důvodu, proč páchají eh, tuto trestnou činnost. Komise už také hovořila o tom, jak je důležité posílit fungování těch eh, telefonních linech, těch tzv. hotline, které je možné kontaktovat a také o tom, jak důležité je zlepšit spolupráci soudních orgánů. Čili to stanovisko začíná nabírat konkrétní obrysy. Já se velmi těším na další spolupráci se stínovými zpravodaji, s předsednictvím a s komisí. Děkuji. Děkuji a nyní dám slovo stínovým zpravodajům. A vy jste stínovou zpravodajkou? Mluvíte za všechny, ano, to je pravda. Takže tři stínoví zpravodajové, čtyři. Víte, pět, ještě někdo? Takže Brigitte, SND. Já vím, že vás tohle téma zajímá, ale dneska prostě Ach, eh, mám trošku problém. Děkuji, pane předsedo Miriam Dali, která je naší stínovou zpravodajkou k této věci, se bohužel dnes nemohla dostavit, musela se vrátit zpátky do svého členského státu, takže já jen přednesu některé její připomínky. Samozřejmě nejprve vítáme to, že komise implementuje tuto zprávu, i když to trvalo trošku déle, než jsme původně očekávali. Nyní ovšem nyní je tedy vše na svém místě a my konečně můžeme vést debatu na půdě tohoto výboru. Obě stanoviska do jisté míry poukázali na rozdíly mezi našimi členskými státy a poukázali také na to, co tyto konkrétní členské státy musí udělat pro to, aby lépe chránili své děti a mladistvé online. Na druhé straně však informace ze strany členských států nebyly vyčerpávající a úplné. To znamená, že celý ten potenciál a implementace nebylo možné posoudit. Některé záležitosti na které chtěla upozornit ta šestinová zpravodajka, se týkají nutnosti potírat nové rostoucí fenomeny, jako je například tedy ten revenge porn, tedy a také nutnost ponoukat tedy provozovatele sociálních sítí, aby zaujali zodpovědnější přístup k šíření dětské pornografie online. Provozovatelé jako Facebook byli kritizováni v tom, že až v 80 případech, procentech případů prostě nezasahli. Ačkoliv tady bylo jasné, že na této platformě jsou šířeny uh, ukázky dětské pornografie. Tady je třeba tedy bránit také základní práva našich občanů a já z tohoto ohledu budu spolupracovat s ostatními stínovými zpravodaji a těším se na slyšení na toto téma, které proběhne někdy v květnu letošního roku. Děkuji velice. Za ECR pan Skripe. Děkuji. Já bych rád položil komisi několik otázek a doufám, že na ně obdržím odpovědi. komise eh, má pocit, že došlo k plné implementaci na půdě členských států a že je to uspokojivé. A proto nepřichází s žádnými návrhy na úpravy. Nicméně děti, které nyní jsou drženy jako sexuální otroci, mluví, jsou vlastně jasným důkazem toho, že tato směrnice nefunguje. Pokud jde o to, co komise navrhuje jako prevenci, eh, pro, eh, proti vzniku a šíření pornografie, zvláště tam, kde jde o nezletilé, anebo i snižování poptávky po prostituci prostřednictvím přijetí tzv. švédského modelu, víte, o čem mluvím, kde tedy je možné trestně stíhat osoby, které kupují sex. Všechno to by jistě urychlilo efektivitu, efektivitu a rychlost implementace této směrnice. A já nyní budu hovořit slovensky, jestli můžu. V tomto okamžiku, zatímco tu sedíme a diskutujeme o implementaci zákona o ochraně dětí před sexuálním zneužíváním, jsou děti aktuálně zneužívané v našich členských státech. Nikoho to jistě nemůže nechat klidným. Všechny nás to velmi stresuje, zvláště nás rodiče. Naše navzdory tedy dočasnému úsilí eh, transpozice více než 600 různých legislativních aktů zaměřených na ochranu obětí vyjde na zmar, pokud nedojde k plné implementaci tohoto návrha, návrhu. Všichni víme, že jde o složitý problém, jeho příčina je také složitá, tedy eh, tou příčinou je závislost mnohých lidí, včetně pedofilů, na pornografii. Abychom dokázali změnit toto nežádoucí chování, je důležité nejenom markantně zvýšit počet obvinění, ale také zároveň nabídnout pomoc, zabezpečit léčení, psychologickou pomoc, tak, aby bylo možné přispět k změně uvažování těchto lidí. Bez změny uvažování nemůžeme čekat, že se někdo takhle přestane chovat. A v rámci tedy pornografie a pedofilie, to jsou ty nejhorší formy závislosti, a tady je tedy naprosto zásadní přispět ke změnám v uvažování a cítění těchto lidí. Je důležité zaměřit se také na to, jak je sexualita zobrazována v médiích. Já jako národní poslanec jsem rozběhl kampaň, která zdůrazňuje, že na veřejnosti není možné zobrazovat nahé lidské tělo dehonestujícím způsobem, i když to zároveň tedy zasahuje do té problematiky svobody projevu, svobody slova. Pokud však my jako společnost nedokážeme zajistit to, že nahé lidské tělo není nabízeno jako komodita, jako nějaké zboží, tak do té doby budeme vlastně ponoukat lidi k tomu, aby se stali oběťmi z eh, určité závislosti. Je tedy důležité klást důraz na to, aby děti ani dospělí nebyly na veři, ve veřejném prostoru zobrazováni ve své nahotě, protože to může sklouznout do závislosti na pornografii či eh, a i dětské pornografii. Pokud jde používání nebo zneužívání dětí za účelem sexuálního zneužívání, dehonestuje eh, lidskou bytost a ničí to krásu dětství, což je něco, co bychom měli chránit. A eh, přece zpravodajka proto bude mít moje plnou podporu při hledání možností toho, jak členské státy mohou implementovat toto, eh, tento legislativní akt co nejrychleji a nejefektivněji. Děkuji. Stínová zpravodajka Natalie Krisbeck. Děkuji, pane předsedo. Jenom rychle k tomuto textu, který je mimořádně významným strategickým dokumentem pro ochranu těch nejzranitelnějších, <clears throat> zároveň pro image evropských občanů, kterou mají o Evropě. Chci poděkovat komisi za její prezentaci. Na to právě kolegové zareagovali. Myslím si, že tady máme co dočení s naléhavou situací, protože hm, víme sice, že nás zaplavuje celá řada významných dokumentů a témat, ale tohle je skutečně nejvíc aktuální. Hm, a e, prostě je tady poplašná situace díky situaci v některých členských státech. A také když se podíváme na naléhavé zprávy z nevládních organizací, také na základě údajů, které poskytl Europol, obsah těchto témat mm, je eh, závažný. Už se na to tady upozornilo. To, co se děje na síti a online, je absolutně odsouzení hodné a nepřípustné, monstrózní a už tady zaznělo, že se nejedná o to, aby se tady diskutovalo o svobodě internetu, zda ano či ne, ale zcela zacílně soustředit naši práci na používání dobrých postupů a doprovázení v této otázce členských států a na druhé straně pronásledovat toto absolutní porušování a kriminalizaci práva eh, vůči dětem. No, několik otázek velice rychle, když vím, že jak si čas se naplnil. Zpráva je nesmírně jasná. Vy říkáte velmi reálně, že prostě tady zůstává ještě mnoho práce. No, podívejme se na potenciální plán, co se týče integrální implementace v členských státech. Jedná se o prevenci, pomoc, podporu také penální, trestné aspekty tedy, ale my vidíme, že transpozice či implementace se sice děje, ale dochází k takovému jaksi rozmělňování předpisů daných eh, v směrnici. Eh, dochází k jejich rozmělnění, to znamená, jejich aplikace je stále méně efektivní. Je třeba uvědomit si, že tato situace je pro nás absolutně prioritní. Podívejme se na ten obsah, o kterém jste právě hovořil, a prostředky, které uvolnily členské státy v souvislosti eh, s tímto fenoménem, ty takzvané hotliny. Už jste řekli, že existuje více modelů, které navrhují nevládní organizace, veřejné organizace, soukromé organizace. Mohl byste konstatovat, že mezi těmi nabízenými modely jeden nebo několik, které by fungovaly co nejlépe na základě eh, používání určitých nástrojů. Máte nějaký nejefektivnější nástroj? Jsou hotliny dostatečně vybaveny? Já jsem nedávno slyšela, že před několika měsíci došlo k události, že hotliny neměly vůbec autorizaci, aby zkoumaly obsah. No tak to tedy nevím, jak by mohly reagovat, když nemají toto právo. A pak tady je otázka financování, protože všichni účastníci, kterými jsem se setkala, eh, říkali, že nemají dostatek prostředků, že dostali jenom na určitou dobu a pak se to vyčerpalo. A tady přece musí být finanční prostředky, aby se řádně doprovázely členské státy v tomto úsilí. A závěrečná otázka v USA předepisuje zákon, v úvozovkách analýzu ADN v obsahu, což umožňuje vystopovat vlastně e, původ toho obrázku a násobí to možnosti chránit oběti, děti a také pronásledovat zločince to zejména v oblasti pedopornografie a sexuálního zneužívání. Už se používá tato technika v Evropě? Pakliže ano, jaké jsou výsledky a jestli to dobře funguje, nemělo by se to ze vše obecně. Znamenalo by to tu vysledovatelnost zločinců a možná, že by jim to mohlo nahnat trochu strachu, nebo prostě mělo by to jiný dopad, abychom mohli jako Evropané lépe čelit této situaci. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát. Děkuji, Natali, i ostatním. Ještě Ana Maria, ale už je po jedné hodině. Jean už eh, nemůže klást dotazy, protože myslím, že Jean už dnes dopoledne asi dvakrát stínovala. Takže poprosím pouze o jednu minutu. Ano, já jsem se tam chtěla zeptat, Mm, pokud tady komise nechce zareagovat na tu otázku, tak já bych pouze chtěla poděkovat ostatním stínům zpravodajům. Myslím si, že jsme na dobrém základě pro další konstruktivní debatu. Eh, ještě se zeptat komise, chce, chce komise zareagovat na tu otázku, kterou položila Natali? Ano, mm, padlo jste, padly zde dotazy dvou poslanců, takže pokusím se to stručně zodpovědět. Za prvé, <clears throat> Je pravda, že mm, řada členských států jsou ve spožení s informováním, jak jsou s transpozicí a my jsme už proti 15 členským státům zahájili řízení o nesplnění povinnosti a teď vlastně ehm, se to ukončí a připravíme tu zprávu. A co se týče té prevence, Eh, do velké míry souhlasíme s tím, že to je klíčový aspekt, jak celou situaci zlepšit a jak z celé té legislativy získat co nejvíce hodnoty, nejlepší ochranu pro případné oběti. Na to se zcela jistě zaměříme i v následujících měsících. Budeme se dívat na to, jak členské státy eh, transponují směrnici a jak zlepšují situaci a pokud tedy bude zapotřebí, tak přistupíme k dalšímu um, řízení o nesplní povinnosti. Hovořili jste také o tom švédském modelu. Uh, samozřejmě v té legislativě se říká, že dítě jako takové nebude trestně postihováno. A to, když chcete snížit poptávku um, po těchto textech nebo po těchto my, my, v té, my v té směrnici se na to ještě podíváme a také budeme usilovat o to prosazení. pak co se týče ještě těch hotlines, zatím je to vlastně pouze jediná taková linka. Myslím si, že italská, e, tam jsou nějaké problémy, takže my budeme ve spojení s Itálií a sami jsme se tím, jak tu situaci zlepšit. Samozřejmě to bude obsahovat i výměnu osvědčených postupů. Pak ještě ještě uh, eh, jste hovořil o tom americkém modelu, kde je takový ten proaktivní přístup. Moment, já jenom se poradím s kolegou. So known content can be characterized through technical means to allow... Zatím eh, tedy nejsou eh, technické prostředky respektive tedy je tam, je tam nějaká, nějaký technický prostředek, který pak bude schopen um, identifikovat, že někdo nahrál na internet nějaké tyto stránky a pak by to bylo možné rychle odstranit. A pak ještě jedna věc, jedna dota, jeden dotaz se týkal nejlepších technik, nejlepších opatření, nejlepší legislativy. Samozřejmě my budeme také na tom pracovat, aby členské státy mezi sebou mohly sdílet osvědčené postupy. Uh, v těch následných měsících bude je to vlastně jedna z takových typických rysů naší práce. Děkuji, říká pan předseda. 30. Mm, května mm, budeme pokračovat v této věci. Děkuji eh, zpravodajce i děkuji stínovým zpravodajů. Je to velice závažné téma. A tím končím dnešní dopolední část a odpoledne nás čeká taková poměrně <laughs> neobvyklá schůzka, půlhodinová, začíná v půl třetí. Děkuji a uvidíme se odpoledne.